Ja, schönen guten Morgen. Dobrý den. Milé kolegyně, milí kolegové, dámy a pánové. Nejdříve bych chtěl pohovořit o rozhodnutí, která padla na schůzi koordinátorů. Eh, já vám to přečtu, bylo vám to zasláno a pokud eh, nemáte žádné námitky do 12.30, tak eh, budou tato rozhodnutí přijata. A nyní bych chtěl přivítat návštěvu Lucy Anderson. Pozvala Federaci evropských cestujících. Vítáme vás zde v našem výboru. A nyní budeme hlasovat. Zunächst Nejdříve budeme hlasovat o pořadu jednání. Včera jsme se rozhodli, že dnes budeme hlasovat a to zdali e, změníme bod našeho pořadu jednání. Je to e, žádost, abychom vyškrtli bod číslo 11. Eh, kdo je pro vyškrtnutí? Kdo je proti? Teď to prověříme. Kde je Paul Bickmans? Kdo je pro vyškrtnutí? Otevírám hlasování SAD. Eh, takže SAD e- má o jednoho navíc. Zahajuji hlasování. Eh, hlasujeme o tom, zali vyškrtnout bod 11. Kdo je pro vyškrtnutí, tak řekne ano, kdo je proti ne. A nebo se můžete zdržet. Zahajuji hlasování. Ano, jsou tady protesty. Eh, končím hlasování. 24 eh, pro, 22 proti, takže, si, takže tímto vyškrtneme tento bod z pořadu jednání. Ja. Ja, sehr geehrte Kolleginnen und eh, Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl využít této příležitosti a vyjádřit svoje zklamání nad tím, že to takto probíhalo protože podle mého názoru eh, tady eh, nepadl žádný správný argument, proč bychom měli odmítnout toto usnesení. To je poprvé za eh, dlouhou dobu. Já jsem toto navrhl, řekl jsem, že chci mít nový text, který bychom vypracovali s kolegy, ale to v tomto výboru nebylo možné, proto chci říci, jestli to bude způsob práce do budoucnosti, tak to není v pořádku. Chci, aby to bylo dáno do zápisu. Eh, děkuji vám, ano, eh, bereme to v potaz a nyní budeme hlasovat. Eh, nejdříve budeme hlasovat o udržitelné městské mobilitě. Spravodajkou byla Karima Deli. A nyní pozměňovací návrh 76. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 77. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 78 odpadá a nyní eh, návrh 82, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Regi 6, pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 88. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Odstavec, eh, pardon, 3, kompromis 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní Kompromis 3. Kompromis 4. Ne, kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato? 160. Pozměňovací návrh, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se přijato. NV 13, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 151. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 5a, kdo je proti? proti? Zdržel se přijato. Kompromis 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Eh, pozměňovací návrh 243, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 292, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 8 pro? Proti? Zdržel se přijato. 211, pozměňovací návrh, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zkontroluje to pozměňovací návrh 211. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. SAD má o jednoho navíc, takže změníme úlohu. Ano, teď je to v pořádku. Zahajuji hlasování. 211 pozměňovací návrh, končím hlasování. 24 eh, pro, 23 eh, proti přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 10, kdo je pro? Proti zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209. Kdo je pro? Proti? Zkontroluji to. Zahajuji hlasování, Paule. Končím hlasování. 26 pro, 21 proti přijato. To. Nyní kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 222. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 225. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Regi 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zdá se, že je to zamítnuto, ale zkontrolujeme to regi 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 eh, pro, 25 proti, zamítnuto. Kompromis 12, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. 81, pozměňovací návrh, kdo je pro? Proti? Zkontroluji to. Pozměňovací návrh 81. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 19 pro, 27 proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 245, kdo je pro? Proti? Zkontroluji to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 eh, pro, 27 proti, zamítnuto. Kompromis 13, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. Eh, regi 4, kdo je pro? Kdo je proti? Eh, zdržel se, přijato. 244 a 240, kdo je pro? A taky 291, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Regi 3, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Regi 3, zahajuji hlasování, končím hlasování. 24 pro, 21 proti, přijato. Regi 22, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 258, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. NV4, kdo je pro, proti, zdržel se, zkontroluje to NV4, zahajuji hlasování, končím hlasování, 20 pro, 25 proti, zamítnuto. 261, kdo je pro? Proti? Zkontroluji to. Pozměňovací návrh 261. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 17 pro, 31 proti, zamítnuto. Kompromis 14, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 224, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 277, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 162, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Regi 12, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 469 pro, proti, zdržel se přijato. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 pro, 28 proti, zamítnuto. Návrh 361, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 478, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 15, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 16, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 287, kdo je pro? Proti? zkontroluji to. 287. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 pro, 27 proti, zamítnuto. Regi 24, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 17, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 18, kdo je pro? proti, zdržel se přijato. 311 e, pozměňovací návrh, ne, kompromis 19, promiňte, kompromis 19, kdo je proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 311, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Zkontroluji to. 311, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 pro, 28 proti, zamítnuto. 464, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 433, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. Kompromis 20, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. Kompromis 21. Promiňte. 349. Kdo je pro? Proti? Ještě to zkontroluji. 349. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 pro, 26 proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 327, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 21, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. E, kompromis 22, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 23, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 24, ne, pozměňovací návrh 358, děkuji. Pozměňovací návrh 358, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 24, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Eh, pozměňovací návrh 363, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 389, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 360, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 387, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 454, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 391, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 392, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 392, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 pro, 25 proti, zamítnuto. 393, kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 44. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 403. Ne, to odpadá. Ten druhý také. 407. také odpadá. NV11. Je to rozdělené do do částí. První část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. NV2, kdo je pro, Jedenáctka druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 411. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 429. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 434. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Envy 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 25. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Odstavec, pozměňovací návrh 427, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. NV10, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 430, kdo je pro, Proti? Zdržel se zamítnuto. 432, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 431, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 26, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 395, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 499, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 453, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 310, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 213, kdo je pro, kdo je proti? zdržel se přijato, odpadá. Regi 10, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 27, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 28, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Regi 13, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Regi 9, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 29, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Regi 14, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Regi 21, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 459, 460 a 461. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 461. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 pro, 24 proti, zamítnuto. 462. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 463. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 466. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Odpadá. 467. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato? Odpadá. A nyní kompromis 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato? si návrh 473. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto? 501. 473 zahajuji hlasování. Končím hlasování. No jsem pro, 27 proti, zamítnuto. 501, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 326, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 31, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 32, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 388, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 489, 490, 491, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 491, zahajuji hlasování, končím hlasování, 16 pro, 29 proti, zamítnuto. 492, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 494. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. A tím pádem odpadá 493, 495, regi 20, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Envy 8, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. A nyní kompromis 33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 18. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 19 pro, 28 proti. Envy A. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se přijato. Envy P. A 58. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. NVQ a pozměňovací návrh 72, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 34, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 30, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zkontroluji to. Pozměňovací návrh 30, kdo je pro? Tedy zahajuji hlasování. Končím hlasování. 19 pro, 28 proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 33. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 42. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. A nyní kompromis 35. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. A nyní ústní pozměňovací návrhy. po, ústní pozměcí návrh od eh, pravodaje Karima Deli. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, dobrý den. Tento ústní pozměňovací návrh ukazuje, že používání nafty je nejčastěji dáno tím, že toto palivo je levnější, protože je na něm nižší daně a tím pádem to láká spotřebitele. Dlouho byla nafta prezentována jako palivo, které je čistější než benzín. A teď spotřebitelé ale vědí, že celé ty roky se jim lhalo, že neexistuje čistá nafta, místo toho existuje lež, která způsobuje více než 400 tisíc předčasných úmrtí v Evropě ročně. Daňové zvýhodnění eh, nafty je nepatřičné, naopak to ohrožuje zdraví spotřebitelů a proto vás žádám o hlasování pro tento pozměňovací návrh, abychom se podívali realitě do očí. Musíme ukončit toto znečišťování a je třeba opustit naftu a vybízet členské státy i města, aby přešly na nějaké jiné alternativy. Děkuji. Mm-hmm. Yeah. Mimo Mikrofon. Mikro? Ja. Gibt dazu keine Rede? Eh, je někdo proti tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu? Tak to musíte ukázat, musíte vstát. Jestli jste proti ústnímu pozměňovacímu návrhu, jestli jsou to více než tři, tak tím pádem je ústní pozměňovací návrh eh, zamítnut. A nyní budeme hlasovat o NVF. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. NVG. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. NVH. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto. Envy I, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Envy je, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 48, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Envy E, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 32 eh, odpadá. 59, eh, kdo je pro? Proti? Zdržel se, a to zkontroluji, pozměňovací návrh 59. Zahajuji hlasování. Mm, Evropská lidová strana má o jednoho navíc. Hlas, teď je to v pořádku. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 21 pro, 26 proti, zamítnuto. 60, pozměňovací návrh, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 37, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 38, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 39, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 49, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 70. 70, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 73, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 71, kdo je pro? Proti? zdržel se přijato. 68, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 69, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. NVC, C, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 75, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. NVK, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. NVL, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. NVM, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 74, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zkontroluji to. Pozměňovací návrh 74. Zahajuji hlasování. Evropská lidová strana má opět o jednoho navíc. Ano, teď je to v pořádku. Končím hlasování. 20 pro, 27 proti, zamítnuto. NVN, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. NVO, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 57, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. NVR odpadá. NVS, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zkontroluji to. NVS. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 pro, 20 proti, přijato. NVT, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato čtyřka pro, proti, držel se přijato. Pětka no vote, pozměňovací návrh 6, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Sedmička, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Osmička, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Devítka, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, desítka, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 80, tak tady je to všude no vote, takže máme závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Máme 37 eh, pro, eh, blahopřeji, a 5 se zdrželo, Karima Deli blahopřejeme. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla využít této příležitosti a poděkovat svým spolu zpravodajům. Vím, že to bylo složité především pokud jde o kompromisy, ale podařilo se nám to. Chtěla bych jim tedy poděkovat. Také chci poděkovat naší administrátorce Dominik, která odvedla vynikající práci. Také děkuji Polu Beckmanovi, který je naším spolupracovníkem a děkuji také svým parlamentním asistentům, kteří byli eh, takový eh, pracovití mravenečci, kteří přispěli k této zprávě. Děkuji vám. A nyní další hlasování o směřování k aktu o jednotném digitálním trhu. Sprav- navrhovatelkou je Merja Kilenen. Eh, prosím o klid. So, kompromis. Kompromis jedna, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 11. Kdo je pro? Dvě části. Kdo je pro první část? Proti? Zdržel se přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Dvanáctka, kdo je pro? Proti? To zkontroluji. Pozměňovací návrh 12. Zahajuji hlasování. Končím. 23 pro, 23 proti, zamítnuto. Kompromis 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? zdržel se přijato. E, pozměňovací návrh 42, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 43, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 44, kdo je pro, proti, zkontroluji to. Pozměňovací návrh 44, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 pro, 21 proti, přijato 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato 51. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto 52. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 55, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 58, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 73, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 74, kdo je pro? Proti? Zkontroluji to. Pozměňovací návrh 74. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 pro, 25 proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 75, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 77, kdo je pro? Proti? Zkontroluji to. Pozměňovací návrh 77. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 pro, 23 proti, zamítnuto. 78, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. Kompromis 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato.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 Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 94. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A nyní závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 41 pro, 4 proti, nikdo se nestržel. Je to tedy přijato. Meria Kilenen, blahopřejeme. Děkujeme. So wir a e, nyní e, budeme hlasovat o e, výsledcích trialogu. Je to tedy, mm, musíme to ještě ukončit formálně. Jedná se o návrh Izaskun Bilbao Barandika. Kdo je pro? Uděláme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 38 pro, 4 eh, proti, 3 se zdrželi, přijato. A nyní druhá zpráva. Eh, zpravodajem je Michal Kramer, nevím, kdo to je, ale eh, v každém případě zahajuji též hlasování. Končím hlasování. 37 pro, 5 proti, 3 se zdrželi přijato. A nyní eh, třetí hlasování Robert Cíle, ten právě telenova, telefonoval, ale souhlasí, zahajuje hlasování. Končím hlasování. 38 pro, 4 proti, 3 se zdrželi. Eh, děkuji eh, všem třem zpravodajům. A nyní bod číslo 12 dnešního programu, prezentace generálního ředitelství MOVE ohledně eh, výsledků kontroly programu REFIT. Uděláme si eh, krátkou přestávku, aby ti, kteří chtějí opustit místnost, tak učinili. Alex.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 May I ask you, may I ask you please to leave the room or to, to sit down? Psst, das gilt auch für die Kommission. So, wir kommen jetzt zu Punkt. A nyní bod číslo 12, prezentace eh, komise o eh, osobních eh, lodích. Týká, týká se to bezpečnosti osobních lodí. A nedávno jsme dostali výsledky kontroly komise ohledně bezpečnosti právních předpisů. Eh, můžeme říci, že eh, cíle byly splněny, eh, co se týče výsledku této zprávy, ale ukazuje se, že existuje ale mnoho nadbytečných a nejednoznačných předpisů pro Eh, samozřejmě eh, tady eh, se musí zlepšit bezpečnost třeba v případě Costa Concordia nebo Flamingia ve Středozemním moři nebo v Atlantiku. Proto komise přišla s iniciativou s cílem zjednodušení a zlepšení bezpečnostních předpisů pro osobní lodě. Proto bych zde chtěl přivítat paní Christine Berg z generálního ředitelství MUV, aby vysvětlila výsledky kontroly programu.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 Takže mm, tady jsme, máme ještě 19 minut eh, času. Takže v 10.15 eh, eh, znovu zde, ve čtvrt na 11. No,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

Da sind der Niederländer und der Deutsche sich einig. E, v tom jsou Nizozemci a Němci e, za jedno. Je právě 10.15 a můžeme tedy začít. E, tak prosím, posaďte se. Úvod už jsem přednesl a proto dávám slovo paní Berg z komise. Prosím. Um... Děkuji, pane předsedo. Pokusím se uh, tu prezentaci přednést co nejstručněji, aby nám zbyl čas na diskusi. Nicméně, uh, chtěla bych tedy dnes výboru vysvětlit, jak jsme v rámci uh, takzvané kontroly účelnosti přeskoumali právní úpravu mm, týkající se osobních lodí. Prováděli jsme to několik let, protože je to samozřejmě oblast velice technická, složitá. Eh, máme několik právních předpisů na různých úrovních. Máme předpisy členských států, předpisy EU anebo mezinárodní předpisy od eh, Mezinárodní eh, námořní unie. Většina Eh, právních předpisů EU, se vztahu, která se vztahuje na osobní lodi, vznikla v posledních 15 letech a byla to především reakce na různé nehody. V současnosti máme čtyři hlavní právní předpisy. Jeden se týká technických požadavků na osobní lodi v eh, vnitro Eh, státních cestách, další jsou bezpečnostní požadavky aplikovatelné na osobní lodi, pak je konkrétní právní předpis, který byl vytvořen eh, v návaznosti na potopení trajektu Estonia, eh, je týká se tedy osobních lodí typu ROPAX. A potom máme právní předpis, který se týká registrace cestujících. My jsme se detailně zabývali tím, jak všechny tyto právní předpisy fungují dohromady, zda jsou stále ještě eh, vhodné, účelné a jak by se daly zlepšit. Nyní tedy eh, kontext, abych vysvětlila, proč je toto důležité pro evropské občany. Celkem máme eh, za každý rok v evropských přístavech zhruba 400 milionů cestujících, kteří nastupují nebo vystupují v evropských přístavech. Celkový počet cestujících, který je přepravený mezi evropskými přístavy, je přibližně 210 milionů ročně a zhruba 120 milionů cestujících ročně cestuje na takzvaných vnitrostátních cestách. To znamená, to je přeprava na lodích mezi přístavy v rámci jednoho členského státu. Abych vysvětlila pár definicí, úvodem je třeba si uvědomit, co je osobní loď a jak je třeba ji odlišovat například o výletních lodí. Osobní loď je loď, která má více než 12 cestujících cokoliv s menším počtem cestujících jsou obvykle buď výletní eh, lodě eh, a tyto lodě jsou upraveny eh, směrnicí o rekreačních plavidlech. Někteří z vás možná takovéto lodě sami máte. A potom je důležité říci, že naše právní předpisy se tedy stahují na osobní lodě. To mohou být trajekty a existuje specifická kategorie trajektů, která je z bezpečnostního pohledu důležitá a to jsou takzvané osobní lodi typu RO-RO nebo ROPAX. To jsou tedy trajekty, na které můžete vjet se svým autem, můžete si tam rezervovat kajutu, přespat tam a potom zase autem vyjedete v nějaké jiné zemi. Tyto trajekty představují mnohem větší riziko potopení eh, při eh, poškození trupu, protože, jak si dovedete představit, jsou tam rozsáhlé prostory na parkování eh, aut a když by se naplnili vodou, tak se ta liť rychle může potopit. Proto v roce 2003 EU schválila právní předpisy v návaznosti na potopení trajektu Estonia, které se právě týkají takového typu lodí. Už jsem stručně říkala, co tedy právní předpisy EU upravují. Jedná se o konstrukci, stabilitu, eh, protipožární bezpečnost eh, a další technické požadavky na lodi, včetně eh, záchranných prostředků, jako jsou záchranné člony, záchranné vesty a podobně. Evropské právní předpisy se také týkají kontrol a certifikací a registrace cestujících. Abych trochu vysvětlila složitost těch různých vrstev, kterými jsem se zabývala. Pokud máme loď, která jede mezi Řeckem a Itálií, tak jedná se o mezinárodní cestu a vztahují se na to požadavky IMO. Pokud to je třeba trajekt typu ROPAX, tak kromě požadavku IMO se na to vztahují také evropské požadavky a k tomu se ještě vrátím. Mezinárodní cesta je také cesta mezi zemí EU a třetím státem. V takovém případě třeba, když jedete z Řecka třeba na, do severní Afriky, na rozdíl od vnitrozemské cesty, která je mezi přístavy jednoho členského státu. A tam by se neuplatnily předpisy IMO, ale vztahují se na to předpisy EU, které se snaží eh, co možná nejvíce zabudovat i mezinárodní požadavky, ale ty mezinárodní předpisy se především týkají, pro, týkají velikých zaoceánských lodí a nejsou vždycky praktické nebo proveditelné, eh, třeba pokud jde o konstrukční pravidla na menší lodě, které se pohybují pouze ve vnitrozemských nebo vnitrostátních vodách. A to je právě taková výzva pro evropské právní předpisy protože ta zeměpisná eh, poloha většiny vnitrostátních eh, lodí je docela odlišná a ty bezpečnostní požadavky, pokud by měly být totožné pro všechny lodě, tak by to v některých případech mohlo být nepřiměřené a v některých případech loď, která třeba byla postavena pro mělčí vody, jako je Balské moře, by nebyla třeba vhodná pro eh, plavbu podél eh, irského pobřeží. A to je tedy důvod, proč ten stávající režim má možnost, že členské státy eh, mají výjimky, které je třeba ověřovat. Ověřuje je komise a příslušný výbor s, s pomocí Evropské agentury pro námořní bezpečnost. Na tomto eh, obrázku tedy vidíte, že naše právní předpisy se týkají osobních lodí, eh, to pokrývá eh, plavbu do přístavu nebo z přístavu v členských státech, to jsou tedy ty vnitrostátní cesty, a pak tady jsou tedy mezinárodní požadavky na lodě Ropax a na registraci osob. Myslím, že pan Karamicos v lednu tohoto roku, kdy došlo k tomu velkému incidentu na lodi z Řecka do Itálie, kde došlo k tomu požáru na palubě, bylo to nějak po Vánocích, tak to je klasická loď typu Ropax na mezinárodní cestě, na kterou se vztahují právní předpisy EU eh, e o registraci a k tomu se dostanu v našich závěrech, protože myslíme si, že tam by právě bylo třeba něco změnit. Jenom bych chtěla upozornit, že tato evropská směrnice eh, o požadavcích na lodi na vnitrozemských cest, vnitrostátních cestách se nevztahuje na případy, jako je třeba Costa Concordia, protože to je vlastně takováto eh, výletní loď, která eh, vlastně jezdí po celém světě, v létě obvykle to bývá v Evropě, v zimě třeba tyto lodě jezdí do Karibiku nebo do azijské oblasti a požadavky na tyto velké výletní lodě se e, stanovují na úrovni IMO. My jakožto Evropané e, vlastně přispíváme do této organizace, snažíme se vylepšit bezpečnostní předpisy, protože každý rok zhruba 6 milionů Evropanů cestuje na těchto velkých výletních lodích a těch 6 milionů eh, Evropanů si nevybírá tu loď podle toho, pod jakou pluje vlajkou. Proč tedy máme právní úpravu pro osobní lodě na úrovni EU? Mohli bychom zvolit také takový přístup, že mezinárodní normy jsou dostatečné. Nicméně eh, ty mezinárodní normy se nevztahují na vnitrostátní vody. To znamená, že musíme mít nějaký režim pro eh, bezpečnost a také pro účely vnitřního trhu, který by se vztahoval na členské státy EU a na vnitrostátní vody. Pak samozřejmě chceme eh, naše občany ujistit o tom, že máme dostatečnou eh, bezpečnost na těchto lodích a EU v návaznosti na katastrofální nehody k nímž došlo především u ropných tankerů, třeba Erika nebo Prestige, jsme vytvořili Evropskou agenturu pro národní bezpečnost a mnoho našich právních předpisů vychází z mezinárodních norem, ale zároveň to jsou specifické evropské právní předpisy a tím jsme také eh, vytvořili velice přísný systém vymáhání práva v oblasti námořních právních předpisů, tak, aby skutečně ve všech členských státech se ověřovalo provádění právních předpisů, což se třeba u těch mezinárodních organizací nedělá. A pokud situace není dobrá, tak v nejhorším případě my, jakožto Evropská komise, můžeme tedy to řešit s členskými státy před soudem. Kdybychom měli jenom eh, národní eh, normy, tak by bylo obtížné vytvořit společnou bezpečnostní úroveň a zajistit vnitřní trh. Jaká tedy jsou zjištění? zda naše právní předpisy jsou eh, přiměřené svému účelu s ohledem na počet nehod a na eh, podobu vnitřního trhu. Abyste si udělali obrázek, kolik, eh, o kolik lodí se jedná. V současnosti máme téměř 1922 osobních lodí v EU které jsou tedy certifikovány podle stávající směrnice. To představuje zhruba třetinu všech osobních lodí. Možná byste řekli, že to je nízké číslo, když to srovnáváte s počtem lodí, které jsou vytvořené z jiných eh, materiálů ze dřeva nebo z kompozitních materiálů, protože ta směrnice se týká pouze na lodě, eh, týká lodí z ocely, tak pak bychom museli říct, ano, je to nízké číslo. Ale když to porovnáte s eh, kapacitou cestujících, tak je velice jasné, že ta, ty evropské právní předpisy pokrývají zhruba dvě třetiny všech eh, cestujících, což je logické, protože čím větší je loď, tím je pravděpodobnější, že ta loď je z odolnějšího materiálu, jako je ocel, a tím vyšší potom je i eh, kapacita cestujících. To znamená, zhruba dvě třetiny kapacity cestujících, která je dostupná v Evropě, což je přibližně 380 eh, tisíc cestujících, tak to zhruba spadá pod evropské právní předpisy. Tyto evropské právní předpisy, jak jsem říkala, se vztahují na lodi z ocely nebo eh, rovnoceného materiálu. A to je první věc, eh, na kterou jsme přišli, je třeba vyjasnit, že ty evropské právní předpisy by se měly vztahovat na lodě z ocely nebo z rovnoceného materiálu. A mnoho členským státům není jasné, zda třeba eh, lodě z hliníku, které jsou, který je také kovem, ale není tak odolný vůči ohni jako ocel, ale může být odolný při správné izolaci, zda tyto lodi spadají pod eh, právní předpisy EU nebo ne a aby se vytvořily rovné podmínky, tak eh, se ukázalo, že je třeba tuto situaci vyjasnit. Dále je třeba vyjasnit, že ty lodi, které spadají do směrnice, jsou lodi, které jsou provozují, eh, provozovány mimo přístavy. Eh, mimo přístavní oblasti. Víte, že jako eh, cestující si musí, můžete rezervovat cestu třeba v hamburském přístavu a tam vlastně se projedete kolem přístavu a takováto loď potom nespadá pod právní předpisy EU. To se týká jenom lodí, které skutečně vyplují na moře. A je samozřejmé, že eh, lodě plující na vnitrozemských vodních cestách také nejsou pokryty. Máme pouze 70 malých osobních lodí, to jsou lodě, které jsou menší než 24 metrů, které tedy spadají pod tuto směrnici, kdežto máme téměř 2000 malých eh, lodí, které nejsou certifikovány podle směrnice. A tady je otázka přiměřenosti. 70 certifikováno 2000 nikoli. To jsou ale malé lodi pod 24 metrů, které jsou vyhotovené z kompozitních materiálů a stávající evropské předpisy evidentně nejsou vhodné pro stavbu takových lodí a to je záležitost, kterou bychom asi měli řešit nějakým jiným typem právních předpisů, tak aby to bylo přiměřené i pro tyto uh, malé lodi pro které zatím neexistuje ani vnitřní trh. Ale my jsme dospěli k závěru, že by tedy bylo vhodnější ne e, zapracovávat tyto malé lodi po 24 metrů do působnosti směrnic. Co jsme tedy e, řešili v rámci e, tohoto úkolu? Vedli jsme dialog se státními orgány a s Evropskou agenturou námořní bezpečnosti Snažili jsme se společně zjistit, jaké ponaučení si můžeme vzít z 15-letého provádění eh, těch dosavadních právních předpisů. Zkoumali jsme eh, ten regulační rámec, abychom zjistili, jak věci zjednodušit, ale zároveň, eh, aby na vnitřním trhu byla zajištěna stejná úroveň bezpečnosti. Snažili jsme se zjistit, jak technologický rozvoj k němuž došlo v posledních 15 letech, může být lépe využit. Zkoumali jsme, co se děje na mezinárodní úrovni a také jsme zkoumali, eh, jaké poučení si můžeme vzít z nehod, k němž došlo u vnitrostátních eh, osobních lodí v posledních letech. A také, a to říkám otevřeně, snažili jsme se vést dialog se zúčastněnými stranami, vedli jsme ho s zástupci průmyslu a státních orgánů, ale nebylo možné vést dialog s združeními cestujících, protože jednou ze slabých stránek této dopravy je, že vlastně pořádně žádná združení cestujících neexistují, která by hájili, eh, hájila zájmy občanů a cestujících. Takže to je poučení do budoucna, je třeba toto zvážit a tady se spoléhám na pomoc Evropského parlamentu, jak posílit také dialog s cesto- združeními cestujících, tak abychom eh, zajistili, že bude slyšet i eh, názor cestujících v okamžiku, kdy se jedná o pravidlech, které se dotýkají jejich bezpečnosti. Říkala jsem, že se také stručně zmíním o nehodě, nehodové statistice, aby bylo jasné, zda ten mm, současný právní rámec je přiměřený. Zkoumali jsme databáze eh, nehod na základě směrnice o vyšetřování nehod, která existuje od roku 2009 a nalezli jsme 408 nehod, které se dotýkají eh, vnitrostátních osobních lodí certifikovaných podle směrnic EU za poslední čtyři roky. Eh, to vypadá jako vysoké číslo, ale většina těchto nehod byly nehody, při nichž nikdo nebyl zraněn nebo dokonce, eh, že by při nich zahynul. U těchto 408 nehod jsme měli pouze jedno úmrtí cestujícího. Když tuto statistiku porovnáte tak eh, zprůměrujete ji za ty čtyři roky, tak byly dva eh, lidé, v každých pěti nehodách byly eh, dva lidé zraněni a máme tedy pouze jedno úmrtí na každých sto nehod. Když to srovnáte se všemi loděmi, které plují v evropských vodách, to znamená zahrnete tam i ty mezinárodní lodě, které neplují pod evropskou vlajkou, tak tam ta situace je odlišná. Tam máme na každé dvě nehody eh, jedno zranění cestujícího a eh, na každých 27 nehod připadá jedno úmrtí, ale tam se ještě ponechává konkrétní eh, nehoda kosti Concordy, protože tam vlastně, ta vlastně způsobila nárůst statistik. Když to srovnáme s jinými způsoby dopravy, tady vidíte riziko na eh, hodinu cestujícího, když to srovnáte tedy eh, například s jinými eh, typy dopravy, tak je to poměrně dobrý výkon. Stále nejlepší výkon je v, do, v letectví, ale je jasné, že tam letadla jsou velice rychlá, takže pokud se to přepočítá na hodin na cestujícího, tak to riziko nehody je nižší. Toto jsou nicméně čísla týkající se individuálních rizik. Pokud to srovnáte se společenskými riziky, tak eh, vlastně největší letadlo A380 má přes 500 míst, kdežto největší osobní eh, lodi mohou převážet 6 eh, tisíc cestujících. To znamená, když dojde k nehodě třeba u takovéto velké lodi, tak ta čísla ohrožených cestujících jsou podstatně vyšší než u velkého letadla. Pokud jde o vnitřní trh, tak jsme zjistili, že ta evropská směrnice podpořila vzájemný prodej lodí mezi zeměmi. Od schválení směrnice v roce 1998 došlo k nárůstu zhruba o 400%, pokud jde o změnu vlajky mezi evropskými státy. Celkově tedy můžeme říci, ano, stávající právní předpisy jsou stále relevantní a účelné, ale můžeme je zjednodušit a tím se dostávám k posledním třeba obrázkům, kde ukážu, co komise navrhuje do budoucna. Jednak jsme zjistili, že dochází k překrývání mezi jednotlivými kontrolními režimy. To jsou kontroly vla, eh, státu vlajky, kontroly prováděné v přístavním státě. Musíme to trochu vyjasnit, aby to bylo jednodušší pro ty provozovatele. Je třeba lépe se podívat na použitelné technické požadavky pro velké lodi, je třeba odstranit nepřiměřené požadavky na malé lodi, protože máme jich jenom 70, které spadají pod směrnici oproti dvou tisícím, které nespadají pod směrnici. Dále v střednědobém časovém horizontu je třeba zvážit, jak vytvořit evropský režim pro ty vnitrostátní lodě, které nespadají pod evropské právní předpisy, ale musel by to být režim, který bude skutečně funkční, možná něco obdobného, jak máme tu směrnici o eh, těch volnočasových lodích a pak je třeba vytvořit vhodnější systém podávání zpráv o seznamech cestujících a počtu cestujících. To znamená, když potom dojde k nějaké velké nehodě, tak aby záchranné orgány měly okamžitě seznam cestujících a počet cestujících podle toho, o jaký typ lodi se jedná a aby nemuseli prostě uprostřed noci volat toho provazovatele a žádat ho, aby jim zaslal seznam cestujících. A pak jsme ještě zjistili, že by bylo užitečné také eh, státní příslušnost cestujících eh, tam zapracovat, protože zatím tomu tak není. Ale když máte záchranné operace, je důležité, aby ty orgány také eh, se mohly spojit s velvyslanectvími, vzhledem k tomu, že spousta turistů jezdí takto v evropských vodách a někteří z nich ani tedy nejsou státními příslušníky evropského členského státu. Eh, pokud jde o provádění, zkoumáme, eh, jak přispět do diskusí e IMO, protože jsme vlastně utratili miliony peněz na zlepšení stability osobních eh, lodí v případě poškození trupu. Chceme stejně tedy zlepšit i ty mezinárodní požadavky, diskutujeme o tom s IMO a mělo by se to na úrovni IMO projednávat na jaře příštího roku. Na domácí úrovni chceme, jak už jsem říkala, se zabývat otázkou lepších kontrol, zvláště u těchto lidí typu ROPAX a chceme eh, také eh, zkoumat přiměřenost některých norem, zvláště pro malé lodi. Je to složité téma, snažila jsem se to vzít co nejstručněji a jsem se jistá, že bude spousta otázek. Děkuji. Eh, děkuji vám. Bohužel bez mikrofonu. Eh, musím ale být eh, trošku kritický. Eh, ne, že byste přišla pozdě, ale my jsme se dohodli na deseti minutách, tak aby byla diskuze 25 minut, tak prosím, držte se té dané doby, protože jinak nemá cenu, abychom se na ničem dohodli. A nyní dám slovo panu Vimu Fandekamkovi. Děkuji vám, pane předsedo. Já eh, chápu ty vaše kritické komentáře, ale přes všechno ta prezentace byla opravdu vynikající a moc krát za ní děkuji. Ano, problém je s časem, ale eh, ne, problém není s obsahem. Je eh, důležité, aby v tento moment, kdy chceme přizpůsobit legislativu, tak je zde velice důležitá otázka bezpečnostních předpisů. Já osobně bych zde postupoval velmi opatrně, protože my, politici, jsme mistři v tom, že si stěžujeme, když eh, dojde eh, k nějakým nehodám a můžeme-li zabránit eh, nehodám legislativě. A tady máme tolik osob v místnosti a potom, když se má něco takového řešit, tak tam ti politici nejsou. Takže tento eh, moment je důležité, aby komise vystupovala odhodlaně eh, vůči eh, panu Timmermansovi. Protože já si myslím, že bezpečnost na vodě, tak s tím by se tato situace by se neměla nějak zneužívat. Proč organizace IMO eh, nemůže převzít eh, pravidla eh, této organizace. Já bych to otočil, protože já si myslím, že zase naše mm, úroveň bezpečnosti je velmi vysoká. A já nerozumím tomu, když Costa Concordia plave v evropských vodách, tak proč se zde neuplatňují evropské normy, jestli jsem dobře pochopil to, co řekla paní Eh, Berg. A je-li tomu tak, tak bych chtěl vědět proč. A potom další důležitá věc je aplikace a respekt legislativy. Paní Berg téměř nehovořila o tom, kdo se tím zabývá a jakým způsobem. A potom eh, závěrem otázka těch združení eh, cestujících. Myslím, že na silnici a na železnici s tím máme problém. Musíme se na to více zaměřit. Spotřebitelé zde jsou často, výbor IMCO eh, by se určitě nad tím měl zamyslet. Eh, děkuji vám a nyní Ismail Ertuk. Děkuji vám, paní Berg, za tuto vynikající prezentaci ale mně spíše jde o to, vy jste popsala situaci, že tady jde eh, pořád o to, a to už jsme věděli, jedná se o ty eh, vnitrozemské vodní cesty, ale také o námořní dopravu, ale já bych eh, řekl, že co se týče eh, zaměstnanců, tak o tom se nehovořilo. Tam jsou zaměstnanci různých eh, národností, existuje tam plno pravidel, lidé se v tom nevyznají. Jedná se eh, na prvním místě o bezpečnost lodí a mě by zajímalo, jaký by měl být ten další krok ze strany Evropské komise. Tady se hovoří refit, check, better regulation v rámci Eh, právních předpisů EU? Znamená to, že máme očekávat nějakou novou legislativu nebo nějaké sdělení eh, ze strany komise? Co je výsledkem eh, vaší studie, kterou jste přednesli, kde určitě bylo mnoho zajímavých prvků? Protože když se tady hovořilo o těch nehodách a o smrtích, tak samozřejmě v této oblasti musíme být aktivní. Já jsem si vědom, že tyto Eh, dvě velké eh, nehody, eh, Costa Concordia a Norman Atlantic, ale mm, jedná se o to, že musíme zabránit nehodám v budoucnosti. A já se ptám, co můžeme očekávat komise a co bychom mohli podpořit. A nyní Čeky Foster. Yes, thank you. Děkuji vám, děkuji komisi za souhrnou prezentaci. Myslím, že asi máte pravdu, když předkládáte tyto otázky, ale jsou tady i další věci, o kterých hovoří kolegové. Legislativa, která platí, eh, musí být také v praxi náležitě uplatňována. Eh, tady je také otázka transparentnosti, když dojde k nějakým nehodám. Obecné pravidlo podle mého názoru je takové, že je třeba být v této věci Eh, obezřetní. Přicházím ze země, která má velkou námořní dopravu a eh, rozlišujeme kde platí národní pravidla, kde platí eh, evropská pravidla, kde platí mezinárodní pravidla. Možná, že je toho příliš mnoho. My jsme součástí Mezinárodní námořní organizace. Lodi, které prostě jezdí po různých trasách, plují v mezinárodních či evropských či národních vodách. Tady je důležité, aby všude platila stejná pravidla. Eh, když došlo k nehodě eh, plavidla Erika, eh, proběhlo slyšení, také když došlo k nehodě Kosa Concordia, já jsem se toho zúčastnila a abych řekla upřímně, my vlastně nechápeme, co přesně chcete udělat. Jestliže jde o legislativu, ano, jistě, je to důležitá otázka legislativy. Důležité tedy je, jaký je účel. To je eh, podle mého názoru v pořádku, když dochází ke strašným nehodám, například u eh, trajektů. Eh, to je velmi důležité, ale já si prostě nejsem úplně jistá, o co přesně vám jde, co je přesně účelem. Když přijdete do výbaru, tak určitě je výborné popsat celkovou situaci, ale mě by především zajímalo, co přesně chcete udělat. Eh, chcete eh, legislativu zjednodušit, ale co přesně chcete zjednodušit? Eh, to je další etapa. Možná při schůzce s IMO je důležité vědět, co přesně chce udělat IMO a pak se možná v lednu k celé té otázce vrátit. Takže tak aspoň tu věc vidím já. Děkuji. Děkuji vám nyní Gesine Meissner. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, paní Berg, za tuto zprávu. Bylo to delší, než jsme plánovali, ale zase na druhou stranu to bylo velmi podrobné co lituji, že eh, se tady eh, nehovořilo o Flamínii, protože to byla nákladní loď a nás by eh, zajímalo, jak to vypadá mm, ze situací, protože to samozřejmě se týkalo i mnoha pasažérů. Vy jste hovořila o tom, že v případě Costa Concordia, že tam neplatí eh, pravidla Evropské unie. Já tomu nerozumím, protože já jsem si myslela, že když se někdo pohybuje v rámci EU, takže musí eh, splňovat pravidla Evropské unie, nezávisle na tom, v jakém plavidle eh, je. Je to tedy věc, které také nerozumím. A potom jste zase hovořila o těch domácích vnitrostátních Eh, cestách a zase jste řekla, že tam neplatí eh, předpisy IMO, tak tomu zase nerozumím. Já jsem si myslela, že když je to eh, mezinárodní právo, takže tam spadá všechno. A potom, co se týče dalších bodů, tak eh, já si myslím, že jste řekla, co plánujete tam, kde je třeba eh, zdvojení, eh, že to chcete zjednodušit. To si myslím, že je určitě správné, protože když něco se řekne dvakrát, tak to není třeba, stačí to jednou. Potom Eh, potom je eh, důležité to, co jste řekli o těch 25 eh, metrových lodích a je důležité, aby toto bylo předáno členským státům na základě principu subsidiarity, ale je důležité, aby členské státy to měly regulováno stejně, jako by to bylo podle EU. A já se ptám, jestli stávající pravidla, jestli se mohou potom implementovat všude eh, stejně eh, v případě těch eh, vnitrostátních cest a jestli by to mělo být ošetřeno tak, jak bychom chtěli. Potom jste řekla, že musíme se obrátit na průmysl a na národní úřady, že v případě takovéto tragédie se musíme spojit co nejrychleji s vnitrostátními úřady a potom co také se mi líbilo, když jste hovořila o těch bezpečnostních standardech, takže jsou eh, různě aplikovány eh, v případě různých lodí, tak eh, tam bychom určitě měli něco udělat, protože samozřejmě musí být v našem zájmu, abychom zajistili bezpečnost pro cestující na námořních lodích Eh, protože jestliže ta eh, naše pravidla jsou eh, přísnější, tak proč bychom se jako Evropa neměli snažit toto prosadit v rámci IMO, ale vím, že to není jednoduché. Děkuji vám. A nyní paní Kelenen. Kiitoksia puheenjohtaja. Mhm, děkuji, pane předsedo. Děkuji, Kristýn. Prezentace byla velmi kvalitní. Já si myslím, že Věci mohou být ještě chytřejší, eh, zabránit tomu, aby se věci překrývaly či zdvojovaly, ale také, aby všichni chápali, že bezpečnost eh, dopravy, bezpečnost osob jsou záležitosti, kde není možné věci dělat polovičatě, ať už eh, na mezinárodní či evropské úrovni. protože jeden milion úspor může přinést někdy 10 milionů ztrát, včetně ztrát na, na životech. Podle mého názoru spolupráce v oblasti bezpečnosti je na evropské úrovni velmi důležitá. Žádný členský stát, žádný politik či politička si nepřejí, abychom museli oplakávat ztráty na životech na moři. A to ani z důvodu subsidiarity. V tom případě nikoho nezajímá, zda šlo o subsidiaritu, když dojde ke ztrátě na životě. Všichni my, evropští parlamenti, ale také zástupci členských států a především eh, komise i rada, eh, musí pracovat společně abychom vždycky měli přehled o situaci v nejaktuálnější podobě, abychom věděli, co se děje na moři z hlediska bezpečnosti, jak vypadají bezpečnostní systémy, abychom mohli společně reagovat na výzvy. Prostřednictvím nových technologií je možné věci dále rozvíjet. Jistě bylo by dobré postupovat v tomto vývoji společně celé Evropě. Aby bylo možné začlenit také příslušný sektor, aby spolupráce probíhala v rámci daného sektoru, aby se sešli všichni aktéři, aby se pracovalo kolektivně a ne, abychom se stále odvolávali na subsidiaritu, když jde o bezpečnost a o zachování lidských životů. Je tedy třeba vyvíjet systémy, které budou harmonizované, které budou fungovat společně. Máme dobré možnosti rozvinout systém ve prospěch všech, ve prospěch evropské dopravy, námořní dopravy. A tady je třeba všechny přivést k jednomu stolu. A neza... a ne, neohánět se principem subsidiarity, který máme tak velmi rádi, když jde o záchranu životu a bezpečnost na moři. Děkuji. Děkuji. Gis Taylor. Če? Děkuji, pane předsedo. A děkuji paní Berg za její prezentaci. Já si těším, že si to ještě důkladně pročtu, prostuduji a budu tak mít vědomější představu toho, co se objevilo na plátně. Také se velice těším na zvládnutí celého tohoto tématu jako zpravodaj. Eh, také eh, bych si přál, aby tady docházelo k širší konzultaci přímo cestujících, zohlednění jejich názorů. Eh, vaše priorita směřuje k zjednodušení. To je dobře, protože nepotřebujeme, aby věci byly stanovovány dvakrát v různých nástrojích. Sdílím názor Gezine, nebo lépe řečeno její obavu že e, na mezinárodní plavbě, jako byl případ Costa Concordia, e, když dojde tedy k nehodě na takové mezinárodní e, plavbě, které, ke které ale dojde v evropských vodách, také mě zneklidňuje, že to nespadá pod evropská pravidla. Pokud jsem tomu tak rozuměl správně. Nemyslím, že v tom je nějaká logika. Přejeme si, aby platila určitá pravidla, ať už e, plavidlo pluje v jakémkoliv režimu v domácích vodách. Velmi důležité je podrobně prostudovat nehodu a důvody, které k nehodě vedly. Zajistit do maximální možné míry, abychom řešili příčiny Eh, nehod eh, v těch tomto refitu. Děkuji, pane předsedo. Danke sehr. Jetzt Peter Lundgren. Eh, děkuji, nyní Lundgren. Well, thank you, Chairman. Well, I don't... Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že k tomu nemusím mnoho dodávat, ale jednou chci říci, že mně připadá, že snaha odstranit některé nikoli nezbytné věci, snaha objasnit celý systém, snaha zjednodušit ten systém, je věc, kterou si jistě přejeme. Ale chceme ještě jednu věc od EU, aby byla věc jednodušší a přesnější. Děkuji. Děkuji vám nyní Dominik Rike. Euh, děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji, eh, děkuji eh, tady komisi za tuto zprávu. Já jsem byl zpravodajem zprávy, která se zabývá právě takovouto otázkou a mám jednu otázku vlastně ve dvou částech. Vnesli jste velké změny k otázce stability plavidel. Předchozí to ostatně zaznělo v prezentaci, kdy ROPAX představuje velice důležitou součást eh, této eh, námořní dopravy a představuje velký podíl v ní. Eh, takže mít, mít rozdělený celý ten prostor, kde se parkuje, to je určitě důležité. Uspůsobit pravidla pro velmi těžká plavidla, a také snížit jejich kapacitu. To znamená vlastně i zpomalit celé eh, operace. Sama jste před chvílí řekla, že bylo možné diskutovat s orgány, ale nekonzultovali se cestující a také se pravděpodobně nediskutovali se zástupce dané profese. A to je velmi e, e, na závadu u takovéto legislativy, která bude mít tak velký dopad na aktivity ROPAX. Má otázka je jednoduchá. Máte v plánu, teď, když už vlastně jste předložili návrh e, rady, Eh, a když to bude eh, schváleno, tak to předložíte ještě IMO, tak tedy tam se zvažujete možnost diskutovat o zas, se zástupci dané profese o všech těchto pravidlech, které budou mít eh, tak velké dopady na aktivitu ROPAX, což je tak velice důležité pro Evropu. Mě velice překvapilo, jak velmi velký dopad mají navrhovaná opatření a to, že vůbec jste nebyli v kontaktu se zástupci profese. Podobně jako mý kolegové, i já si přeji, aby eh, opatření šla směrem k lepší bezpečnosti. Eh, nepochybuji o tom, že řada eh, opatření je velice odůvodněná. Také myslím, že nehody Ropax neměly nic společného s tím, co tady bylo uváděno. Ale nicméně znepokojuje mě, že navrhujete tak závažná opatření a vůbec neproběhne konverzace či nějaké jednání No dobrá, že ne s parlamentem, na to jsme zvyklí, ale že o tom nediskutujete se zástupci profese, to mě zneklidňuje. A ptám se, počítáte s tím, že v nějaké fázi se spojíte se zástupci profese? Danke sehr, jetzt Bruno Golniš. Děkuji, nyní Bruno Golniš. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl položit stejnou otázku jako pan Rike, to znamená konzultace se zástupci profese, ale pan Rike to už položil, takže já k tomu to již nebudu hovořit. Ale dodám ještě jednu otázku a to je podobném duchu jako e, eh, neaplikovatelnost evropské legislativy na Costa Concordia. Eh, takže mně připadá zcela jasné, že v případě, že loď převáží cestující v evropských vodách a navíc jde o cestující, kteří jsou většinou z evropských zemí, a e, kdy majitel e, plavidla je evropská společnost, tak si myslím, že rozhodně by to mělo podlehat evropským předpisům. Možná jsem jednu věc špatně pochopil. Já jsem tomu rozuměl tak, že lodě eh, kratší než 24 metrů nespadají pod evropskou legislativu, ale nepochopil jsem, jaké v tom máte záměry. Máte záměr, aby takováto plavidla spadala pod nějaké změněné předpisy, nebo chcete věci ponechat tak, jak jsou, na subsidiaritě? Na to bych rád měl upřesnění. Děkuji. Danke sehr. Und jetzt Frau Berg. Eh, děkuji. A nyní paní Berg, máte možnost odpovědět. Thank you and thank eh, děkuji a děkuji za všechny otázky. Já začnu tou otázkou, která zněla, co bude komise dělat s těmito poznatky. V naší zprávě je celý seznam eh, v našem textu. A tam navrhujeme v rámci zjednodušení v prvním kroku návrhy ze strany komise, pravděpodobně na jaře příštího roku, pro řádný legislativní proces, aby bylo možné odstranit to, co se překrývá podle přehledu. A objasnit v, v dané směrnici celou řadu definic tedy lodě postavené z hliníku, které eh, rozhodnout, zda spadají či nespadají pod evropskou legislativu, objasnit definice v registraci cestujících podle eh, nynější směrnice, která je z roku 98. A navrhujeme také vyloučit eh, osobní plavidla pod 24 metrů postavené z ocele, e, vyloučit je tedy z platnosti nynější směrnice. Je jich totiž pouze 70, což je méně než 1% kapacity převozu cestujících a Statistiky ukazují, že požadavky na tyto, tato plavidla jsou příliš zatěžující a tato plavidla nekonkurují eh, menším osobním plavidlům postaveným z jiných materiálů. Chceme také použít eh, současný elektronický eh, registrující systém, který je už interoperabilní a který eh, byl vypracován díky spolupráci členských států a EASA, aby tady příslušné orgány mohly konat v případě nehody. Neměníme tady povinnosti, pouze říkáme, provozovatelům, že e, musí poslat kompletní seznam cestujících a čísla cestujících e, do národního rozhraní, e, které bylo vytvořeno, aby taková informace byla k dispozici Také jde o upgrade mezinárodních pravidel pro stabilitu plavidel mezinárodních plavidel. Ano, je pravda, návrh už byl poslán eh, k, do rady a já tady reaguji na obě otázky pana Riketa i pana Golniše. Eh, jde o to rozhraní mezi eh, požadavky národní, evropské a mezinárodní legislativě. Evropská směrnice se týká pouze osobních lodí, která se plaví na domácích plavbách, tedy eh, plavbách mezi dvěma přístavy eh, v rámci EU. Eh, pak jsou tady tři třídy A, B, C, D. To je vlastně klasifikace, podle které se plaví tato plavidla a evropská legislativa se vztahuje zejména na plavidla třídy A. To je legislativa, která je úplně stejná jako pravidla IMO. Když se vezmeme konkrétní eh, případ Costa Concordia, eh, plavící se pod italskou vlajkou. Ano, evropská směrnice, protože Costa Concordia je ve třídě A, se tedy vztahuje, by se měla vztahovat na Costa Concordii, ale eh, vlastně všechny tyto požadavky jsou také v, podle IMO. z velkých osobních eh, plavidel, zejména pro tyto, eh, tento typ plaveb, vlastně tady se je shodou okolností, že Costa Concordia se plaví pod italskou vlajkou, ale drtivá většina lodí se plaví pod jinými vlajkami, ne nikoli evropskými, například bahamskými a podobně. Takže to je opravdu globální dimenze, protože tyto Eh, tato plavidla se neplaví pouze mezi dvěma evropskými přístavy tam a zpět, tam a zpět, ale plaví se globálně. Takže nejlepší způsob, jak tyto věci stanovit, je v rámci IMO. To vysvětluje také důvod, proč je eh, logické eh, definovat tato pravidla mezinárodně. A prosím, nezapomínejte, že eh, na námořní úrovni může vlastník se ze dne na den rozhodnout, že bude registrovat eh, plavidlo pod zcela jinou vlajkou. My, Evropané, chceme udělat eh, něco pozitivního a předložit určité třeba i drakonické předpisy, pak vlastně bychom v takovém případě pouze eh, vedli k situaci, že tato plavidla už nebudou plavat pod evropskými vlajkami. U menších plavidel to možné není, eh, proto tady máme směrnici ROPAX, protože to je čistě evropské podnikání. Tato plavidla se plaví mezi, a pouze mezi evropskými přístavy ale na oceáně u velkých osobních lodí jediný uh, užitečný eh, postup je IMO, mezinárodní pravidla. Režim stability plavidla je velice důležitý a týká se té kompartimentalizace, o které tady byla zmínka. Eh, u Estonia na úrovni IMO vznikla pravidla, kde je řečeno, že podle toho, kolik je tam e, cestujících e, a podle toho, jak je dlouhá loď, podle toho určitý počet kompartimentů musí být vytvořeno e, v lodi, aby prostě nedošlo k zaplavení celého plavidla. To je konkrétní preskriptivní postup, který ale nepodporuje inovace. A právě proto v roce 2009 IMO změnila mezinárodní pravidla a řekla, my předpisujeme jiný, odlišný postup, postup, který je pozitivní pro inovace a který e, bude vést k tomu, že e, autor koncepce celé lodi rozhodne o tom, e, kolik tam bude těch kompartimentů a mm, nová pravidla IMO říkají, Eh, plavidlo musí přežít eh, určitý počet scénářů poškození. Eh, je to tedy na rozhodnutí designéra lodi, ale třeba je stanoveno, že já nevím, 90 nebo 85 poškození musí loď přežít a podle toho musí být také celá koncepce lodě vytvořena. Dále jsou tady e, evropská pravidla. Od roku 2009 došlo také k posunu e, v přístupu. To je celkem pozitivní věc. Chceme inovace, e, chceme průmysl, který bude inovativní a nechceme preskriptivně stanovit všechno, co se týká stavby lodě. V roce 2009, kdy prošla nová pravidla, pro evropskou úroveň a pro legislativu, která se opírá o pravidla IMO, Eh, hovoří právě o tom režimu stability eh, ROPAX eh, v okamžiku poškození. Prostě ROPAX, to znamená plavby mezi dvěma evropskými přístavy tam a zpět, tam a zpět. Tady si přejeme, aby nová pravidla byla stejně dobrá, jako byla stará pravidla. Vycházíme ze studie za posledních 15 let, včetně roku 2009, jsme vynaložili asi 4 miliony eur, které jsme věnovali příslušnému průmyslu, různým provozovatelům, aktérům, aby studovali, zda podle těchto pravidel mohou stavět lodě, které budou bezpečnější. Jinými slovy, potopí se méně rychle, když dojde k poškození lodě. A výsledek veškerého tohoto výzkumu je nyní předložen IMO a dokazuje, že je možné udělat hodně pro zlepšení takzvaného schopnosti pre- přežití osobní lodě, když dojde k určitým eh, drobným změnám. Předseda prosí, aby řečnice ukončila odpovědi. Takže tyto studie byly provedeny právě proto, aby e, nebyli e, konstruktéři lodí nuceni k určitým postupům. Čili to je vlastně určitý druh konzultace s profesí, které jsme provedli. Já doufám, že jsem pokryla ty nejdůležitější otázky. Děkuji. Děkuji vám za tuto prezentaci. Prezentace byla dobrá, ale z těch 45 eh, minut, co jsme měli k dispozici, tak vy jste si vzala 35 a my máme tedy málo prostoru, ale my jsme vás pozvali také kvůli eh, diskuzi a bylo pro nás důležité, abyste zodpověděla všemi dotazy. Takže prosím příště eh, držte se vyměřeného času, abychom měli čas na diskuzi. A nyní Máme na programu další bod. Je to zpráva o zřícení letadla MH17, diskuze s Nizozemskou bezpečnostní komisí a s agenturou EASA. Já bych chtěl úvodem eh, poukázat eh, Eh, na to, že nad Sinajským polostrem, polostrovem došlo k tragédii. Eh, nebyla to chyba pilota, ještě to není eh, vyřešeno, zjištěno, ale ukázalo se, jak obtížné je zjistit o mm, skutečné příčiny. Prosím, můžete se posadit. A nyní bych chtěl eh, srdečně přivítat eh, pana profesora doktora Ervina Millera, eh, který je viceprezidentem Nizozemské bezpečnostní komise a zároveň bych chtěl také přivítat Patrika Kie, výkonného ředitele agentury EASA. Eh, jak eh, víte, 13. Eh, října byla předložena zpráva ohledně tragédie, která se stala na východě Ukrajiny 17. července 2014 a o život přišlo 298 všech pasažérů a většina cestujících byla z Nizozemska. Přesto, že díky mezinárodním dohodám je Eh, vyšetřování na ukrajinské straně, tak eh, Ukrajina předala vyšetřování eh, Nizozemsku. A ten vyšetřovací tým tvoří experti z Nizozemska, Ukrajiny, Malajzie, USA, Spojeného království, Austrálie a Ruska, plus ještě experti z dalších devíti zemí a zástupci průmyslu. V této závěrečné zprávě se analyzovaly všechny dis- Eh, dostupné informace ohledně letového plánu, kvalifikaci palubního personálu, počasí, letová cesta, stav stroje, eh, zapisovač letových údajů a eh, také vše související s vrakem. My jsme o této zprávě hovořili s EASO, proto je tady Patrik Key, proto jsem ho požádal, aby přišel mezi nás a aby nám eh, řekl, co agentura udělala o to zřícení letadla a eh, co je nového ohledně eh, letového provozu nad konfliktními zónami. zónami. Takže já bych dal slovo panu Millerovi a potom panu, panu Kijovi. Takže prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych vám poděkovat za pozvání Eh, jsem rád, že zde mohu hovořit a vysvětlit vyšetřování a dále budu pokračovat eh, v nizozemštině. Eh, dámy a pánové, ano, mluvte určitě nizozemsky, máme tady tlumočníky, ano, vím to. Eh, dámy a pánové, 17. července 2014 se zřítilo letadlo MH17 na východě Ukrajiny. Došlo ke smrti 298 osob a eh, dotklo se to celého eh, světa a jejich rodin. 13. října vyšetřovací komise předložila svoji závěrečnou zprávu ohledně zřícení MH17. Já jsem zde eh, dnes, abych vám eh, vysvětlil, eh, v čem spočívají výsledky tohoto vyšetřování a zodpověděl na vaše dotazy. Naše komise je autonomním orgánem v Nizozemsku a vyšetřujeme nehody a snažíme se vždycky z toho vyvodit poučení do budoucnosti. My jsme se členové Eh, této komise zúčastnili aktivně vyšetřování MH17. My jsme se soustředili na čtyři věci. Na to, co se stalo, dopad eh, na citující eh, letovou cestu a informace pro pasažéry. Já se soustředím především na to, co se stalo během nehody a na letovou cestu letu MH17 v této konfliktní zóně, protože toto si myslím je nejdůležitější pro parlament a protože obrátil obrázek je někdy eh, mnohem eh, názornější než eh, dlouhá řeč, tak vám chci to doprovodit obrázky. Když bych chtěl povořit o tom, že jak to všechno začalo 17. července 2014 v 15-20 hodin nizozemského času se zřítilo letadlo. 298 osob zemřelo. Eh, naše komise velmi podrobně vyšetřovala důvody eh, tohoto neštěstí a hlavní závěry jsou následující. Eh, tento let byl zřícen, protože levá část kokpitu letadla tak vedle vybouchla hlavice rakety a jednalo se o typ 9N314M a e, tato hlavice se dává e, do raket, e, jako jsou rakety typu obuk, země, vzduch. Kvůli tomu se odtrhla přední část letadla a letadlo vybuchlo ve vzduchu a zbytky letadla se rozprášily po, do oblasti 50 kilometrů na východě Ukrajinu, na Ukrajině. A Eh, my si eh, myslíme, že ta raketa byla vystřelena v oblasti 320 čtvrtních kilometrů na východě Ukrajiny. Abyste si udělali obrázek o důvodech tohoto neštěstí, tak vám promítneme toto video. We need some. Potřebujeme zvuk. Eh, prosím se zvukem. Yes, of course. Yeah. Eh, je k tomu komentář, ale bohužel není slyšet. Eh, dames en heren, eh, het geluid. Eh, dámy a pánové, máme to bez zvuku, tak to budu komentovat já. Je to let MH17 23. července 2014 cílová destinace byla Kuala Lumpur. Bylo to ve výšce 320 tisíc stop, bylo to tedy Eh, z cesty z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Museli se odchýlit, protože tam byla bouška, ale potom se eh, letadlo eh, vrátilo na svoji původní trasu. Letadlo letělo přes Ukrajinu, byl to vzdušný prostor, byl uzavřen až do výšky 320 stop, ale nad tím bylo tady to letadlo, let MH, 17. Eh, eh, vidíte to tady na obrázku, je to též na internetu. Eh, v 15.20 byla vystřelená raketa typu Buk, země vzduch a hm, tato raketa vybuchla vedle letadla. Tato raketa je, se skládá z několika částí. Tady vidíte hlavici rakety jsou to tady tyto eh, části. A tyto části jsme eh, našli v tělech eh, pilotů a v letadle. Tady vidíme, jak se raketa přiblížila k letadlu. Tady vidíte explozi nalevo od kokpitu. A potom je odtržen kokpit. Letadlo letělo ještě dále, ale potom se úplně rozpadlo a e, potom se zřítilo ve východní části Ukrajiny. E, to je víceméně ten komentář, který byl e, u videa. Tady vidíte kousky letadla, které se našly. Tady to jsou ty závěry, vidíte na obrazovce. 330 tisíc laptop, pracovali jsme na několika teoriích, let probíhal v pořádku, eh, posádka byla v pořádku, udržba letadla tež, eh, také jsme eh, nezjistili nic v černých skřínkách a získali jsme záznamy posádky, získali jsme i jiné záznamy, takže to jsme mohli analyzovat bez problému a v 15.20.03 záznamy byly přerušeny. A letadlo, do letadla pronikly stovky eh, částí. Tady jsme to rekonstruovali. A některé ty části jsme našli, tady to vidíte, určitě jste to našli, určitě jste to viděli v televizi, jak došlo k té rekonstrukci a tady bez žádných pochyb se prokázalo, že toto eh, byla příčina eh, katastrofy. Tady vidíte na videu, že máme eh, části rakety, kterou jsme našli a to zapadá přesně do toho, co jsme našli na letadle. My jsme provedli analýzu toho, co jsme si vyslechli v kokpitu několik eh, mikrofonů a potvrzuje to tu vnější explozi. Eh, tady vidíte, jak se letadlo eh, zřítilo a rozpadlo se na šest částí. Tady vidíte opět, jak byla vystřelena raketa a jak došlo k explozi v levé části kokpitu. Eh, tři osoby, které byly v kokpitu, zemřely na místě a ostatní eh, cestující eh, zemřeli za minutu, minutu a půl. Jak říkám, zemřeli všichni cestující po tom, co se zřítilo letadlo. To jsem mm, tedy takto improvizovaně Eh, je tedy můj komentář k videu, ale víceméně to bylo na videu. Eh, po tragédii MH17 bylo jasné, že eh, komise musela proskoumat příčiny mm, členové odjeli do Ukrajiny 23. července. Komise Nizozemská bezpečnostní začala řídit toto vyšetřování a to jsme oznámili ukrajinským úřadům. Pro nás bylo velmi důležité zjistit, co se stalo a proto jsme eh, museli provést eh, vyšetřování tak, jak je to obvyklé. A mm, Pracovali jsme eh, na základě přílohy 13 eh, eh, umluvy se Chicago. Jak už to řekl pan předseda, vyšetřování se zúčastnilo sedm zemí. To byly akreditovaní členové Nizozemsko, Ukrajina, Malajzie, Spojené království, Spojené státy, Austrálie a Ruská federace. V rámci ICAO bylo eh, důležité, že jsme mohli eh, pracovat ve spolupráci se zúčastněnými dotčenými zeměmi a díky této spolupráci jsme také tyto výsledky mohli mm, prodiskutovat eh, s ostatními zeměmi, což samozřejmě zlepšilo kvalitu vyšetřování. Druhá, druhé vyšetřování letová trasa, protože tady se jedná o ten konkrétní dotaz, proč společnost Malaysia Airlines a právě tento let MH17 letěl přes konfliktní zónu, což je opravdu předmětný dotaz. To je dotaz, který eh, trápí eh, mnoho lidí a zabývají se tím. Odpověď na tento dotaz je jednoduchý a šokující. Eh, že téměř všichni letěli přes tuto zónu. A proč? Protože nikdo si nemyslel, že by to bylo riziko pro civilní letectví. komise nejdřív eh, proskoumala, které letecké společnosti od 14. do 17. července letěly nad eh, touto částí Ukrajinou. 61 společností 32 různých zemí letěly nad eh, touto oblastí. 17. Eh, července 2014 tam bylo 160 eh, letů, které letěly nad touto částí Ukrajiny, než byl uzavřen vzdušný prostor po této nehodě. Takže prakticky všichni letěli nad eh, touto oblastí. A všechny letecké společnosti si mysleli, že je to bezpečné. Ano, na zemi eh, probíhal válečný nebo vojenský konflikt, ale nad 32 tisíc stop, tedy nad 10 kilometrů, to bylo otevřeno pro leteckou dopravu. A nikdo neuvažoval nad tím, že v této eh, letové eh, výšce by byly eh, letadla ohroženy. Šikákská úmluva, což je Mezinárodní úmluva pro civilní letectví, tak se píše, že stát je odpovědností státu určit, zali je vzdušný prostor nad státem bezpečný. A Předtím 16 letadel a helikoptér bylo sestřeleno a Ukrajinci to věděli. Věděli, eh, že se tam používají eh, zbraně, eh, které by mohly dosáhnout na letovou výšku, ale Ukrajina se nerozhodla uzavřít svůj vzdušný prostor, protože Ukrajina si myslela, že neexistovaly dostatečné důvody, aby se vzdušný prostor uzavřel na západě země. Eh, my máme jiné závěry. My si myslíme, že existovaly eh, různé eh, důvody, proč měla Ukrajina tento vzdušný prostor uzavřít. nejenom Ukrajina jako stát, ale i ostatní letecké společnosti a mezinárodní organizace a spravodajské služby nezhodnotili eh, správně rizika pro eh, civilní letectví. Eh, v našem vyšetřování jsme zjistili, že všichni nahlíželi na západní Ukrajinu jako na vojenský konflikt, ale že si nemysleli, že by tam bylo riziko pro civilní letectví. Co se týče rozhodovacího procesu v rámci letových cest, tak můžeme dojít k následujícím eh, závěrům. My jsme se soustředili na ty eh, letové eh, trasy. My si myslíme, že je potřeba přijít k opatření, aby se zlepšila bezpečnost civilního letectví a máme několik doporučení. Za prvé je potřeba vždy stanovit eh, odpovědnost eh, svrchovaného státu ohledně svého vzdušného prostoru. Musí to být eh, striktnější a netolik laxní. Musí se explicitně stanovit, v jaký moment kdy musí státy uzavřít svůj vzdušný prostor. Také je potřeba zlepšit Eh, způsob, jak hodnotí státy a letecké společnosti svoje posouzení eh, možnosti letět nad eh, zónou, kde probíhá konflikt. Tyto informace musí být dány co nejdříve k dispozici, tak aby tyto informace měli ti, kteří létají nad konfliktními zónami. A je zásadní, aby letecké společnosti měly odpovědnost ohledně toho, nad jakými zónami letí, aby všichni pasažéři eh, věděli také, nad jakými zónami eh, se poletí, když si sedneme do letadla. Aby tato opatření mohla být uskutečněna, eh, tak je potřeba se zaměřit na mezinárodní standardy a vyšetřovací komise eh, došla k názoru, že nejenom státy, mezinárodní organizace, ale i zpravodajské služby a letecké společnosti musí eh, sehrát společnou úlohu, tak aby Eh, lety eh, mohly být eh, bezpečné, ty, co létají nad konfliktními zónami. A my si myslíme, že ta doporučení by se mohla zahrnout do společných postupů. A závěrem, pane předsedo, chci říci, že naše vyšetřování probíhalo za velmi výjimečných okolností. My jsme nemohli jen tak eh, jednoduše vyšetřovat. Ani nám informace nebyly dány. Eh, okamžitě museli jsme eh, počkat velmi dlouho, než jsme mohli vrak odvést do Nizozemska. My jsme tedy nezůstali stranou, ale my jsme chtěli zůstat stranou mezinárodní politiky. Pro nás nejdůležitější jsou fakta. A fakta byly základem pro závěry, k kterým jsme došli co se týče evropských a mezinárodních eh, orgánů, tak jejich úloha je velmi důležitá a je to eh, velmi důležité, abychom se poučili do budoucnosti, abychom zlepšili eh, situaci a doufáme, že Evropský parlament se hraje svoji roli. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Millere. A nyní vás doplní pan Key. A než eh, začneme, tak bych chtěl eh, přivítat velmi srdečně naše návštěvníky. Máme tady pět eh, návštěvníků, které pozvala paní Grassler a jsou z Vídně. Vítejte. A nyní, pane Ký, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Navážu tedy na prezentaci svého nizozemského kolegy. Nebudu se vyjadřovat k výsledkům vyšetřování, protože to není naším úkolem, ale chtěl bych hovořit o různých úkolech a iniciativách, které jsme zahájili po této tragédii. Za prvé, Podívali jsme se na hrozby. Myslím, že eh, nizozemský kolega to tady velice dobře představil. Toto neštěstí ukázalo nový typ hrozeb, A navíc to může být i inspirace pro teroristické skupiny, že mohou vlastně používat takovéto rakety země vzduch k sestřelování civilních letadel. A je to tedy taková nová epocha ohrožení e, civilní dopravy. Také bych chtěl připomenout, že e, civilní letectví e, čelí i dalším hrozbám, které mají obdobnou povahu, ale liší se svým způsobem provedení Například to mohou být eh, zbraně, eh, rakety země, vzduch krátkého doletu, které obvykle eh, obsluhuje jenom jeden člověk a které už také způsobily nehody v minulosti. Pak tady je nový typ hrozeb, které jsme zaznamenali například v říjnu letošního roku, kdy byly vypuštěny rakety z lodě z Kaspického moře. Nevím, jestli to je vidět na tom obrázku, ale tyto Eh, rakety, bylo jich 27, přeletávaly vzdušný prostor, kde se pohybovala civilní letadla. A mimochodem vystřelení těchto raket nám bylo sděleno eh, zprávami pilotů, kteří přelétávali v tomto regionu a pod sebou viděli vystřelenou raketu. a podali nám tady o tom zprávu. A v říjnu 2015, to je poslední věc, Ruská federace eh, vlastně jednala, bylo to zcela eh, ilegální podle ICAO, uzavřela vzdušný prostor ve středozemním moři, jeho východně od Kypru, aby zde mohli vlastně provádět to zkušební odpalování ruských raket. A to je vlastně další typ hrozby. Není to nějaká konfliktní oblast, je to uprostřed středozemního moře, ale i přesto tato oblast může být využita k odpalování raket, což potom může mít dopady na civilní eh, letectví. Od roku 1970 došlo celkem k 33 eh, nehodám eh, komerčních letadel, při kterých zahynulo celkem 1500 lidí. Vidíte, že většina to byla právě ty zbraně typu MEN-5, to znamená, eh, to bylo v blízkosti letectví, kde to letadlo je ještě nízko, to znamená přispává nebo vzlétá tak e, vlastně byla takto raketa obsluhovaná člověkem odpálená k sestřelení letadla. Vidíte, že těchto případů bylo 18, těchto nehod s použitím zbraně typu Manpad. A pak tady vidíte, že také bylo, e, byly to zbraně vzduch-vzduch anebo země-vzduch, které e, způsobily nehody v civilním letectví. A je tady tedy takovéto riziko, počet úmrtí za posledních, řekněme, 50 let není úplně nízký. Pak tady je další dopad, a to je dopad na dopravu. Jak vidíte, když se podíváte na ten provoz z Evropy, řekněme, do Dubaje nebo do oblasti Perského zálivu, do Jižní Asie, tak hodně těch eh, letadel přelétává oblasti, kde panují eh, ozbrojené konflikty. A tyto lety eh, nemohou třeba letět kratší cestou a to potom má náklady své, má to také dopady na životní prostředí, ale i na bezpečnost cestujících. Naše analýza je taková, že existuje riziko úmyslných nebo neúmyslných útoků na civilní letouny. Eh, a to buď eh, ze země nebo blízko, mohou to být i zbraně Manpad, ale také byly letadla vlastně sestřelená eh, pomocí střelbou ze skalašnikovů. A pak také jsou různé kategorie hrozeb ve středních a vysokých výškách. V důsledku eh, nehody MH17 jsme přijali různá opatření, která ještě ukážu. Tato opatření mají dopad na to, že je snaha vlastně uzavírat vzdušný prostor nad mm, zónami, kde panuje ozbrojený konflikt, což je samozřejmě také problém, protože potom dochází vlastně k přesycení těch jiných tras a má to také finanční dopady na některé země, které, eh, přes které už se nepřeletává kvůli uzavření určitých oblastí. Co jsme tedy udělali? Bezprostředně po této katastrofě jsme se snažili vytvořit nějaký evropský systém varování, který by eh, zajistil stejnou ochranu pro všechny občany členských států EU. Snažili jsme se vytvořit platformu pro sdílení informací o rizicích, která by byla dostupná všem subjektům, ať už to jsou vnitrostátní orgány, eh, letecké společnosti nebo i cestující. Snažili jsme se pracovat na společném posouzení rizik těch konfliktních oblastí, a velice dobře to eh, popsal kolega přede mnou. To hodnocení eh, rizika v určité zemi hodně záleží na vlastním vnímání eh, té země, pokud jde o kritičnost toho rizika. Například měli jsme varování z letiště Ben Guriona v červnu 2014 a pro izraelskou vládu to riziko bylo velice nízké, kdežto pro nás v Evropě, pro USA, pro některé další země to riziko bylo posouzeno jako vysoké. A proto musíme mít nějaké společné hodnocení rizik v, mezi evropskými zeměmi abychom leteckým společnostem byli schopni říci, zda to riziko hodnotíme jako nízké, střední nebo vysoké a to je docela e, těžké. My bychom chtěli mít společné informování a také doporučení pro všechny letecké společnosti v EU a možná i pro všechny letecké společnosti na světě je třeba, abychom byli schopni takovéto informační kanály aktivovat rychle. Ten příklad Kaspického moře, e, e, to odpalování raket <clears throat> proběhlo během 6 hodin a museli jsme e, reagovat vlastně v reálném čase. Nemohli jsme si dovolit čekat týden nebo měsíc, než formulujeme doporučení pro civilní letectví a skutečně v návaznosti na to řada leteckých společností se nás v agentuře ptali, co doporučujeme eh, pro eh, tuto konkrétní záležitost. Konkrétně tedy, co jsme učinili od tého zřícení MH17. Některé státy začaly aktivně analyzovat rizika, eh, o těch konfliktních oblastech a začali vydávat takzvané NOTAM, což jsou oznámení o varování a vydávají to pro své vlastní letecké společnosti. To udělali především tři země, Spojené státy, Francie, Spojené království a v nedávné době se k ním připojilo také Německo. Ehm, Mezinárodní organizace civilního letectví ICAO vytvořila pracovní skupinu, která Eh, připravila doporučení a mandát vytvořit takový rejstřík v rámci ICAO, který by schromažďoval veškeré informace o uzavřených vzdušných prostorech ve světě. V EU generální ředitelství HOME a generální ředitelství MOVE vytvořili pracovní skupinu s členskými státy a s SVČ, tak, aby se tedy prováděla nebo vznikla metodika společného posuzování rizik a aby diskutovali o posuzování těch rizikových oblastí ve světě a následně, aby tedy vznikl společný evropský názor na míru toho daného rizika. Pokud jde o EASA, my jsme se snažili vytvořit expertní síť, kteří by mohli být povoláni velice rychle ve spolupráci s národními orgány, s leteckými společnostmi, kde bychom si předali informace eh, velice rychle a bylo by tedy možné rychle reagovat, například doporučit, že přes nějakou zemi se nemá přelétávat, nebo eh, říci si, zda je to nezbytné, jak prostě to riziko hodnotíme. To jsme udělali. Také jsme zveřejnili různé um, uh, ten s bezpečnostními informacemi, kde se snažíme upozorňovat mezinárodní společenství právě na tyto varování notam, které třeba jsou vydány pro určitou zemi. Tady vidíte uh, seznam 12 těch byltenů s bezpečnostními informacemi, které jsme zveřejnili zhruba za poslední rok a většina z nich eh, stále je ještě aktivní. Vidíte tady přehled, eh, kde se tato místa nacházejí. Nepřekvapí vás, že hodně těch nebezpečných oblastí je na Blízkém východě v Africe, ale také na Ukrajině, zvláště tedy ve východní části Ukrajiny. Jaké jsou před námi výzvy? Za prvé, už to říkal kolega přede mnou, nemáme žádné konsolidované informace o rizicích na evropské úrovni. Máme ty informace jen velice roztříštěné, jsou dostupné na různých místech a nevždy se sdělují eh, celé té komunitě. Máme řadu nejrůznějších subjektů. Neexistuje jediný rozhodovací eh, řetězec na evropské úrovni. Některé země u takového typu problému mají velice národní přístup k tomu posuzování rizik, k informování anebo k varování pro své letecké společnosti. Problém je, že evropští cestující nevždy létají svými národními aerolinkami. Takže je tedy povinností země chránit své občany nebo chránit své letecké společnosti. Je třeba si uvědomit, eh, jaký má smysl tedy sdílet informace pouze se svou národní leteckou společností. Pokud jde o evropské instituce, jsou tedy spravodajské skupiny nebo spravodajská centra, která provádějí analýzu především na té strategické úrovni, to znamená několik měsíců předem, ale hodně spolehají na členské státy. To znamená, že Evropská unie nemá svou vlastní spravodajskou síť po celém světě. Do značné míry závisí na spravodajských službách členských států a také tedy na vůli členských států podělit se o tyto spravodajské informace. Samozřejmě jedná se o velice citlivé téma a s tím souvisí řada potíží, pokud jde o sdílení zpravodajských informací, pokud jde o koordinaci činností, které jsou zapotřebí k tomu, abychom měli konsolidovaný pohled na ty zpravodajské informace. A také tady je to problematické z hlediska spolupráce který je nezbytný pro celoevropský přístup zakládající se na různých spravodajských informacích. Ale existují i problémy uvnitř státu, kdy eh, vlastně ty národní spravodajské služby vlastně nemají v popisu práce předávat informace veřejnosti. Eh, jde tedy pochopit, že tady je vždycky takový odmítavý přístup k sdílení informací a to jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni mezinárodní. Ještě dvě poslední věci. EASA eh, máme menší eh, množství států, které vlastně spochybňovaly eh, vůbec, jestli by EASA měla dělat něco v této oblasti. Co se mě týče, já si myslím, že to jsou prostě jenom takové retorická cvičení, protože v konečném důsledku se tady jedná o životy spoluobčanů a je mi jedno, jak to nazveme, někdo to prostě dělat, dělat musí. A takový závěr. Eh, hodně se snažíme. Vytvořili jsme eh, pracovní skupinu na vysoké úrovni, kde jsou zástupci leteckých společností, vnitrostátních orgánů, eh, zástupce spravodajců a také evropských institucí a snažíme se zjistit, jak postupovat dál, abychom mohli lépe se vyměňovat správné informace ve správný čas a mezi správnými lidmi. Děkuji. Ký? Děkuji vám, pane Ký. Eh, to byly dva velmi zajímavé eh, příspěvky a nyní má slovo pan Wim van de Kamp. Eh, pane předsedo, děkuji vám. Eh, plně souhlasím s vámi. Eh, v tom, že se eh, jedná o opravdu dva velmi zajímavé příspěvky. Neštěstí, ke kterému došlo minulý týden v Egyptě, tak přikládá mnohem větší význam, ještě větší tomu, co se stalo Eh, letu MH17. Eh, všichni máme pocit, eh, že jsme tady v bezpečí, tady společně spolu sedíme na této schůzi, ale ten vnější svět je stále více hrozivější a ty hrozby jsou stále větší. Já bych měl dva dotazy pro pana Kie a potom tři pro pana Millera. Pane Millere, ta první předchozí varování. Já si myslím, že není úplně jasné, jestli ta eh, předchozí varování byla dostatečná a proč eh, na to nikdo nezareagoval. A také stanovisko Eurocontrol, eh, jestli vyslali nějaký varovný signál, protože to bylo v jejich eh, kompetenci vyhlásit nějaké varování. Za druhé, údaje, které jsme dostali, je zvláštní, že ty údaje z radaru Rusové vymazali a že Ukrajina neměla zapnutý jeden ze svých systémů a jak eh, se k tomu staví NATO. Eh, pan Ky řekl, ano, my jsme byli svědky toho, jak to letadlo najednou zmizelo a jaká je úloha ICAO v tom všem. Někdo uh, přednesl nějakou uh, stížnost, vyšetřovací uh, komise uh, přijde se stížností uh, uh, k uh, ICAO, protože už uh, nejsou dostupné údaje na radaru. A potom třetí dotaz, který souvisí s prvním dotazem. Existoval seznam společností, které přelétávaly nad západní části Ukrajiny. To není jasné, jestli teda tam někdo létal a někdo jiný zase ne. A proč ty, eh, které tam nelétaly, proč tam přestali létat? A dotazy pro pana Kije. Vy jste hovořil o tom neštěstí v souvislosti s Izraelem a ICAO Jakou tady má úlohu? Vy jste eh, řekl, že eh, tam je eh, společné posouzení rizik a já myslel, že to už v ICAO existuje a proč to nebylo v tomto případě aplikováno. A poslední dotaz ohledně zpravodajských služeb. Podíváme-li se dnes na ruské zprávy, a všechny ty informace, které poskytly eh, britské tajné služby, tak eh, to je neuvěřitelné, ale ten, ten postoj eh, zpravodajců, stejně jako policie, spočívá v tom, že to bude tajné, ale to nefunguje. Existuje tady nějaký úkol, který by mohl sehrát IKO, aby se komunikoval s těmito orgány? A Děkuji. Ano, je to tak, že zpravodajci komunikují se všemi, jenom se to neví. Ismail Ertuk, eh, já bych chtěl poděkovat panu Müllerovi a panu eh, Kijovi za oba příspěvky. Eh, já si myslím, že pan Ký hovořil v jedné větě o tom dilematu Evropské unie. Vy jste řekl, že v Evropské unii neexistuje žádný rozhodovací řetězec a to je právě to dilema a ten problém, který v Evropské unii máme já nevím, co se musí ještě stát, tak aby eh, členské státy konečně eh, eh, přestali si to hrát na svém vlastním písečku. Existují oblasti, kde je jiný základ a tam členské státy si to sami rozhodují, ale takovéto věci jako terorismus, to je prostě přeshraniční věc, tak to musí Mm, být eh, eh, přeneseno na Evropskou unii, musí to být eh, v kompetenci Evropské unie. Co se týče terorismu, já nejsem tak daleko, abych žádal, abychom měli Evropskou službu pro boj proti terorismu, ale musíme se nad tím zamyslet, že když se podíváme pouze na poslední dva roky, tak prostě lidé nebudou chtít potom létat. Vemte si, kolik nehod už bylo když eh, slyšíme, že na, eh, v oblasti jeho eh, východního středozemního moře, že Rusko tam zkouší rakety, no tak když se eh, eh, podíváme eh, také třeba na konflikt na Kavkazu mezi Azerbajdžánem a mezi Arménií, no tak zase to souvisí s dalšími konflikty. Potom taky mm, tady ta para, para, paranoja z uprchlíky, prostě tak to nepřestane, protože v Evropské unii to je taková ohnivá koule, která tady je a mělo by být tedy možné, aby členské státy spolu spolupracovaly. Já bych měl dotaz eh, pro EASu, pro pana Kie. Je správné, že předtím, než byl sestřelen eh, MH17, eh, že britská spravodajská služba varovala, že by se nemělo letět nad eh, touto zónou? Je to uh, pravda, že britská spravodajská služba o tomto informovala? A jestliže si tu informaci eh, ponechala British Airways nebo ta britská spravodajská služba, tak to je byla tragédie, i když to je jejich právo. A tady se tedy ukazuje, jak je důležité, abychom spolupracovali společně hraničně, protože terorismus je věc globální, stejně jako ochrana životního prostředí a energie, ale zde musíme být více evropštější a musíme takto moci ochránit naše občany před takovými tragédiemi. A nyní Jackie Foster. Thank you and thank you very much. Děkuji, děkuji za uh, prezentace jak eh, nizozemského představitele, tak Patrika Ky. Já znám toto eh, oblast podnikání velice dobře, mnoho eh, mnoho let. Já jsem pracovala v této oblasti v době, kdy únosy letadel byly velice aktuální. Já bych rozhodně chtěla jménem naší frakce poděkovat nizozemským orgánům a všem dalším, kteří se podíleli na tomto vyšetřování za opravdu velice vynikající práci ve velmi těžkých okolnostech. Je to rozhodně teroristický útok mm, je vůči civilnímu letadlu a ať si kdokoliv myslí cokoliv, prostě je to tak a musíme to brát v úvahu. Já bych eh, ráda řekla něco pozitivně. A sice eh, v oblasti civilního letectví eh, se snažíme brát v úvahu, co probíhá. Snažíme se zjistit, jaké kroky můžeme učinit globálně, abychom řešili takovéto otázky. <clears throat> Nechtěla bych tady někoho obvinovat, to je velice jednoduché, ale prostě nikdo nepředpokládal, že tady bude civilní letadlo sestřeleno raketou. Musíme vysvětlit eh, veřejnosti, že to všechno, co děláme, vychází z posouzení rizik. Já jsem ve své profesní dráze létala nad konfliktními eh, zónami a naštěstí to tehdy všechno proběhlo dobře. A tak jak postupují technologie, jak se také vyvějí zbraně, může se i situace měnit a proto musíme pracovat společně. Tak, jak jste řekli, eh, není možné představovat si, že by nějaká spravodajská služba si nechala věci pro sebe. Je tady zapotřebí sdílet eh, informace a e, i když e, historicky za to z celé řady důvodů se e, země mohou rozhodnout jinak, musíme je naopak vyzývat k tomu, aby sdíleli informace. Podle mých informací, které já mám z britských British Airways, Eh, British Airways prostě letali po zcela stejných eh, trasách, jako letěla Malaysian Airways. Rozhodně tady nebyla žádné spiknutí. Ráda bych na závěr řekla eh, Patriku Key, že myslím, že plány, které jste rozvinuli, jsou velmi souborné a my v Evropské unii Prostě létáme po celém světě, není to čistě evropská záležitost. A také evropští e, pracovníci aerolinek létají také po celém světě. A tady je důležité říct, jak e, sdílíme informace. Nemůžeme se pouštět do nějakých izolacionistických e, strategií, kdy my jenom my mezi sebou se rozhodneme, co budeme dělat. Já vítám kroky, které jste podnikli a vítáme také práci vyšetřovatelů, eh, která proběhla. Bylo by užitečné v budoucnu se ještě znovu vrátit k této otázce, abychom si řekli, jak se věci dále vyvinuly a jak se plány realizovaly. Já vám plnou důvěru, jak ve spravodajské služby členských zemí, tak i další, že budou dělat to, co je v maximálním zájmu všech. A prostě důležité je mm, zvažovat, jak informovat veřejnost o tom, že tady je nějaké riziko. Například letíte z místa A do B, koupíte si letenku. A tady eh, u veřejnost prostě musí důvěřovat orgánům, že se orgány rozhodnou nejlépe posoudit, eh, jak se věci mají, a to jak politici, tak i příslušné agentury, že posoudí věci při nejlepší znalosti situace a vím, že máte eh, obrovský rozsah a že v 99,999% eh, postupujete dobře a eh, Některé věci samozřejmě všechny neznáme, ale musíme mít to dobro, když se podíváme třeba na nehodu v Lokrby. Prostě to všechno musíme zohlednit, když si nastavujeme takové určité uh, Eh, hráze proti činům teroristů. Postupujeme podle nejlepšího vědomí a svědomí a věříme, že maximálně budou věci udrženy v bezpečí. Děkuji. Děkuji. Nyní Matias Sandenberg. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat panu eh, Millerovi a panu Key eh, za ty tak velmi jasné prezentace. Já mám dva dotazy. První ohledně eh, posouzení eh, rizik, ta úroveň 2, eh, to jsou ty závěry vyšetřovací komise. Tady se píše, že členské státy jsou-li informovány o závažných rizicích ohledně jejich vzdušného prostoru, tak tato informace by se měla včas předat leteckým společnostem a dalším e, zainteresovaným stranám. A hovoří se tam o strukturovaném způsobu. E, já jsem rád, že EASA se zúčastní na té schůzi na vysoké úrovni v Bukurešti, kde se e, jejíž předmětem budou rizika pro letecké společnosti. Na obrazovce jsme viděli eh, vytvoření pracovní skupiny na eh, vysoké úrovni a pan Ký řekl, že mm, některé členské státy eh, nevyjádřili závazek, příslip, že by byli ochotni spolupracovat s EASO a že v květnu 2016 nebo v březnu 2016 předložíte výsledky, tak co ještě je tomu třeba? A v rámci ICAO se e, pracuje na internetové aplikaci, tak aby informace o hrozbách se mohly strukturovaně, opakuji strukturovaně, předat leteckým společnostem a dalším e, zainteresovaným stranám. A já se ptám, druhý dotaz, jak to vypadá s touto aplikací, protože já jsem se včera podíval na webovou stránku a viděl jsem, že tam není moc obsahu. Druhá věc, to je úroveň 3, eh, doporučení eh, zprávy vyšetřovací komise pro bezpečnost. Jedná se o odpovědnost, kterou eh, mají letecké společnosti na jedné straně letecké společnosti nechtějí být tolik transparentní, pokud je o jejich eh, trasy, a na druhé straně ta potřeba eh, cestujících vědět, aby eh, se dozvěděli, kudy to letadlo poletí, než oni na to letadlo nastoupí. A já se ptám, jaké kroky bychom měli učinit, aby existovala větší mm, odpovědnost ze strany leteckých společností, když poskytují informace o svých letových trasách. Jestli by mm, mohla existovat k tomu nějaká legislativa. To je vše, děkuji. Děkuji vám. A nyní pan Peter Lundgren. Att, eh, hela den här händelsen är ju fruktansvärt tragisk. Och tyvärr finns det inget... Eh, eh, děkuji, ano, to jsou velice tragické okolnosti Já tady bohužel není eh, zázračný lék, který by vše vyřešil o vyhýbat se přelétávání riskantních zón. Ano, ano, to jistě může riziko snížit, ale nikdy to nebude stoprocentní bezpečí. Eh, a teroristické útoky, těm je možné předcházet ehm, účinným eh, postupem, ale není možné stáhnit tady stoprocentně zajistit bezpečnost. Svět je stále více a více nestabilní, bohužel. A stále více a více osob je vystaveno riziku. Bo letecký průmysl Vidíme 30 tisíc letů nad Evropskou unii každý den a tady můžeme říct, že je to velmi bezpečná doprava, protože je velmi málo katastrof celkovému počtu letu. Je maximální snaha předvídat věci, to vyžaduje velkou spolupráci mezi všemi zeměmi a organizacemi. Vaše práce je tady velice užitečná. Děkuji. Děkuji, George Bach. Eh, děkuji eh, také oběma eh, pánům za zajímavé příspěvky. Kolegové už se zeptali na mnoho věcí a já bych se proto chtěl soustředit na jednu věc a to je odpovědnost. Eh, momentálně odpovědnost leží na jednotlivých členských státech a jak to bude v budoucnosti eh, vypadat, eh, když máte tu High Level Task Force, tak jestli tady tato Task Force bude mít nějaký druh odpovědnosti, jak si to Eh, představujete, protože já si nedokážu představit, že by členské státy eh, tuto odpovědnost a tuto možnost rozhodovat pustili z rukou. Eh, děkuji a nyní Bruno Golniš. No, děkuji, pane předsedo, a děkuji oběma řečníkům. Mám dvě otázky. Za prvé, bohužel tady asi není možné vrátit život těm obětem tohoto nešťastného letu. Ale zdá se mně, že pan Miller se příliš eh, nerozhovořil o odpovědnosti eh, toho, kdo vystřelil tu raketu. O tom byla celá řada spekulací eh, té zařízení je prostě sta, zařízení patřící státu, není to nějaké artizanálně na koleně vyrobené, vyrobená zbraně. Eh, obvinovalo se v určité situaci Rusko. A mě by zajímalo tedy, kdo, kdo, to, kdo za to může. A druhá věc, nejsem specialistou, ale trošku mě ta diskuse překvapuje. Zdá se mi, že nezávisle na veškerých evropských předpisech, či vnitrostátních předpisech, či předpisech samotných Um, leteckých společností či ICAO. Eh, tady přece musí být možnost stanovit, kde jsou válečné oblasti, ve kterých eh, eh, znes přátelené strany mají určité, určité zbraně, určitá zařízení a tam by mělo být povinností změnit trasy v tomto světě, který je velice, velice konfliktní, jsou prostě tyto válečné zóny, kde Eh, válečné, válčící strany mají určitá zařízení a tyto oblast, těmto oblastem je třeba se systematicky vyhýbat. No, je možná trošku jednoduše znějící úvaha, ale připadá mě rozumná. Eh, děkuji. Já bych vám také chtěl poděkovat za příspěvky a měl bych ale několik dotazů. Eh, task force, jak už o tom hovořil George Bach, tak v Německu eh, se eh, říká, že když nemůžeš už dál, tak vytvoř nějakou, mm, nějaký pracovní kruh. Takže tady máme tady European, máme tady to jednotné evropské nebe, na, u, na tom už dlouho pracujeme, ale několik zemí to prostě nerealizovalo, protože jsou sobecké. Existuje tady velké úsilí a víme, že není bezpečno na 100% a stejně to nepomáhá. Potom, co se stalo tady to s touto nehodou, eh, tak eh, je velký eh, tlak na to, aby se nepostupovalo sobecky v jednotlivých členských státech. Všechny letecké společnosti letěli přes tento země. A já jsem eh, si přečetl eh, v médiích, že některé společnosti neletěly přes tento vzdušný prostor. V novinách se třeba psalo o Lufthansa. Můžete k tomu něco říci? A potom další věc, eh, odpovědnost také souvisí s vinou, protože tady se vyšetřovací komise rozhodla obrátit na eh, tribunál OSN a zahájit eh, trestní stíhání. 11 eh, zemí 20. července 2015 se dohodli na to, aby to šlo k tribunálu, ale Rusko přišlo s vetem. Rusko řeklo, že není za to zodpovědné. Tak protože tady tato raketa Buk byla eh, vystřelena ze strany separatistů nebo z Ukrajiny nebo ze strany Rusů. Máte, můžete říct si všechno, co víte? Nebo eh, takticky vyčkáváte? Možná byste nám k tomu něco mohli ještě říci. A nyní máte oba slovo. Eh, dames en heren, veel dank voor for... Dámy a pánové, děkuji vám za všechny tyto dotazy a za eh, všechna tato laskavá slova. Dotkli jste se mnoha témat a některé ty otázky zodpovím společně. To, co řekl pan uh, eh, Fandekám, ta uh, předběžná varování, kdy, kolik pokud jde o tuto nehodu, žádný, žádné varování nebylo eh, vydáno. Ani Eurocontrol to mm, jim nepřísluší, ani žádné jiné země. Ale eh, tam několika věcem došlo na Krymu, eh, což je více na jich, než je východní část Ukrajiny, tak tam Některé letecké společnosti řekly, že změní svoji letovou trasu kvůli konfliktu na Krymu. Někteří se ptali, které letecké společnosti 17. Eh, července 2014 letěly přes tento vzdušný prostor. Ve všech médiích jsme se dozvěděli, že mnoho společností neletělo přes tento vzdušný prostor. My jsme požádali o tyto údaje Eurocontrol a ptali jsme se, kdo to přelétal A je to v naší zprávě a v té příloze příloze napsáno, kdo letěl přes tento vzdušný prostor. A závěr je, že všichni letěli e, přes tento vzdušný prostor. Jedna či dvě aerolinky z jiných důvodů se nerozhodli letět přes tento vzdušný prostor, ale ne kvůli tomu, že by existovalo e, nějaké nebezpečí na východě Ukrajiny. A to je to, co máte napsané ve zprávě. Pan Van de Kam se také ptal na údaje z radaru. To je velmi komplikovaný proces. Skonstatovali jsme, že Ruská federace řekla, že Eh, primární údaje radaru jsou k dispozici. Myslím, že to je v příloze 11 eh, ustanovení ICAO. Eh, oni musí tyto údaje zachovat a tak neudělali. My jsme toto zohlednili v našich doporučení a poslali jsme tu zprávu ICAO. Není to oficiální žádost informovat, ale denodenně se na tom jedná na schůzích ICAO. Jeden můj kolega šel na vedení, eh, na jednání vedení IK, aby se o tomto eh, hovořilo. Potom ten eh, seznam leteckých společností, tak to už jsem zodpověděl. Někteří poslanci se ptali na svrchovanost členských států, pokud jde o jejich vzdušné prostory, které přes které se letí. Je to komplikované dilema, protože v šikákské úmluvě jejich cílem je zorganizovat veškeré letectví, tak se právě tam zakládá na svrchovanosti státu. A je velmi eh, komplikované to eh, zrušit, protože nejenom v tomto případě by to mělo dopad, ale i na jiné případy. A po dlouhé, po dlouhé diskuzi jsme se rozhodli, že k té to alternativě nepřistoupíme a v rámci naší bezpečnostní vyšetřovací komise jsme se rozhodli, že jediná možnost je prostě spolupráce mezi e, členskými státy nebo mezi skupinami členských států. Zde si myslíme, že máme velmi důležité grémium, zde se může sehrát důležitá úloha e, zpravodajské služby, občané a letecké společnosti. A jeden z poslanců hovořil o tom, do jaké míry eh, z vlastní iniciativy by měly letecké společnosti to, převzít tuto odpovědnost, anebo být transparentní, pokud je o jejich letecké trasy. My si myslíme, že je důležité, abychom nalezli eh, nějaký eh, způsob, musíme najít nějaký, nějaké řešení, tak aby cestující věděli, přes jaké vzdušné prostory letí, anebo abychom věděli, jakým způsobem se posoudila rizika. Musíme samozřejmě důvěřovat jednotlivým orgánům, ale zase by to byl způsob, jak vyvíjet tlak na to, aby letecké společnosti tak či onak se zúčastnili úvah nad eh, posouzení rizik, které by měli oni zhodnotit. To, co řekla paní eh, Foster. Ano, já znám letectví natolik dobře, abych eh, mohl říci, že se letectví poučí z chyb minulosti. A opakuji to, co říkám. Létání je nejbezpečnějším eh, způsobem dopravy. Já létám mm, bez problému, nebojím se. A to, co dělá ICAO a EASA, je obrovský kus eh, práce, který tyto organizace odvádějí kvůli zvýšení bezpečí. Myslím si, že je eh, málo odvětví, která by se uměla tak dobře poučit jako letectví z chyb minulosti. A pan Key to také ve své prezentaci zdůraznil. Pane předsedo, dotaz, který se týkal toho, kdo vystřelil raketu my jsme eh, řekli, že to bylo eh, vystřeleno z oblasti činící 320 eh, čtverečních kilometrů na západě Ukrajiny, která je pod kontrolou separatistů. Až tam jsme došli v naší zprávě trestně právní stíhání, které nyní probíhá, určí odpovědnost a vinu těch, kteří vystřelili tuto raketu vyšetřování naší bezpečnostní komise nemělo za cíl stanovit eh, vinu, ale řešit jiné věci. Děkuji. A nyní dám slovo panu Ismailovi Ertugovi. Já bych se vás chtěl, pane Millere, přímo zeptat. Eh, věděli eh, British Airways o nebezpečí před sestřelením MH17 a změnili pak svoji trasu? nemůžeme vám eh, poskytovat informace ohledně individuálních leteckých společností. Eh, informace jsou důvěrné a my nedisponujeme všemi údaji všech leteckých společností. Ale ano, jedna letecká společnost změnila svoji trasu. můžete říct jméno? Ne. Ne, to, to nesmím. Ale já vám vidím na obličeji, že víte, kdo to byl. A nyní pan Místo Mr. Děkuji, pane předsedo. Podle ICAO tady byla tady celá řada otázek týkající se pravidel v rámci ICAO. Musíme uznat, že oblast civilního letectví je oblast, kde nejdůležitější rozhodovací orgány jsou státy. Eh, ICAO je eh, typ organizace, kde se rozhoduje jednomyslně a státy jsou tam eh, svrchované v celé řadě věcí. Čili není možné státu vnutit něco, co ten stát nechce. A to, myslím, také omezuje ty nástroje, které ICAO má. Informace o tom, jaká uzavření eh, oblastí se dávají, eh, se, se takto poskytnou, ale nemůžete najít informace, která, kterou má jeden stát o eh, nebezpečí v jiném státě, například Pakistán. Začátkem tohoto roku Francie, eh, následována později Spojenými královstvím, zveřejnili informace o určitém riziku eh, v Pakistánu pro letadla létající v nízké výšce. A informovali letecké společnosti o těchto eh, nebezpečích. Ale přitom Pakistán naprosto nesouhlasil s takovouto informací a posuzovali takové riziko jako velice nízké. Takže mezinárodní organizace jako je ICAO nemůže v takovém případě nějak postupovat. Eh, pak ze zcela jiných eh, důvodů, například se otevřela část vzdušného prostoru nad eh, Ukrajinou. Ukrajina je členským státem Eurocontrol a říká, otevírám tento prostor, konkrétní část jejich vlastního vzdušného prostoru a prostě Eurocontrol to musí takto udělat protože tak zní mandát. My máme posuzování rizika a naše doporučení bylo nepoužívat ten prostor. To jsou prostě omezení mezivládních organizací, které rozhodují jednomyslně, kde rozhodují členské státy a kde není možné prostě nic podniknout proti členskému státu v dané organizaci. Další otázka já zcela souhlasím s vámi, pane předsedo. E, není e, prostě e, řešením neřešitelného problému, když se vytvoří nějaká pracovní skupina. My jsme se rozhodli tady v tomto případě vytvořit tuto pracovní skupinu, protože jsme se ocitli v situaci, kdy všichni se shodli, že opravdu je morální povinností vyměnit si, vyměňovat si informace ve spravodajském světě, vojenském světě či v světě národních orgánů. Není nikdo, kdo by řekl, já odmítám sdílet informace o určitém riziku. Ale problém je, že je několik států, které mají hodně informací ve spravodajských službách, zejména vojenského typu a pak máte většinu evropských států, které nemají takovéto spravodajské služby a které žádají o evropský postup, aby měli do, přístup k takovým informacím. Takže v tom jsme uvízli. Máme tři, čtyři země, které říkají, my Evropu nepotřebujeme, protože my máme naše vlastní informace. A pak je tady zbytek eh, evropských zemí, které říkají, potřebujeme Evropu, abychom měli přístup k těmto informacem. A naše pracovní skupina se snaží právě tuto věc vyřešit. Vytvořili jsme tuto pracovní skupinu proto, aby se tady rychle poskytly informace, vyřešila situace ještě za nizozemského předsednictví. Já nevím, jestli eventuálně, pane předsedo, byste pozval i toto téma k diskusi. A mělo by tedy být výsledky hotové v březnu. A když prostě výsledky nebudou, tak ta pracovní skupina zanikne. Je tady morální povinnost, ano, to všichni chápou ale jsme trošku uvízlí v tom, jak konkrétně věci udělat, jak ty informace dá dohromady a jak je použít. To je další problém, na který narážíme. S některými státy máme velké problémy. Říkají, že jediný orgán, který může mít vliv na jejich eh, národní, orga, národní aerolinky, jsou prostě jejich národní orgány. A můj osobní přístup k celé věci je, že tady máme společný trh EU, máme tady různé eh, sdílené kódy a různé aliance leteckých společností, například eh, Air France a KLM. Koupíte si letenku v Air France a letíte s KLM. Prostě máte až 80% francouzských cestujících na letech KLM E, prostě KLM pak nemusí znát informace, které dostává e, Air France. Já uznávám, že pro teroristy jsou různé hodnoty spojené s různými lety. A třeba německé, britské, francouzské letadlo, či americké letadlo, či ruské letadlo, Eh, prostě má pro ně politickou hodnotu, které nemusí mít jiné letadlo. A to je ten problém, že to riziko není stejné eh, pro všechna letadla mm, všech leteckých společností, ale Eh, prostě občané ti létají všemi společnostmi, evropskými, americkými a chtějí mít eh, jistotu, že příslušná letecká společnost má všechny informace, které jsou eh, k dispozici. To je problém, na který narážíme a naše malá pracovní skupina se snaží právě v tomto postupovat. Eh, někteří poskytovatelé informací a někteří příjemci informací eh, se tady mm, snažíme dát dohromady, včetně mezinárodního společenství, abychom eh, dosáhli určitého zdravého rozumu, který tady převládne. Hlavní problém je ovšem, jak to konkrétně provést. Dank. No. Děkuji vám ještě jednou za tak eh, zajímavé příspěvky a také za eh, diskuzi a za to, že jste zodpověděli naše dotazy a přijímáme eh, vaši nabídku, že nás budete potom informovat o práci pracovní skupiny Task Force. Děkuji vám a nyní končíme dopolední zasedání a uvidíme se znovu dnes odpoledne v 15 hodin na slyšení.